Good afternoon. Přeji vám dobré odpoledne. S vaším dovolením i hned zahájíme odpolední zasedání. Na pořadu jednání máme veřejné slyšení nazvané Krize v Sýrii a role mezinárodních a regionálních aktérů bezpečnostní dopady na situaci v Evropě, v EU. Je mi příjemnou povinností přivítat eh, členy panelu, paní Jonel Joel Ženy, ředitelka pro bezpečnostní politiku a prevenci konfliktů v EEAS, pan Emil Hokajem, což je pracovník IISS z Londýna, je to londýnské grémium, a pan Michael Benamu, což je výzkumný pracovník ve středisku Wilfrida Martena, paní ženy zrovna dojela z letiště a jak mi bylo řečeno, pan Hokajem zase na letadlo spěchá, takže bez dalších průtahů mu dám nejprve slovo. A potom dostane slovo paní ženy a pan Benamu. Pane Hokajeme, prosím, máte slovo. Uh, thank you and good afternoon. Děkuji a přeji všem dobré odpoledne. Jsem tady velice rád, ale dopředu se musím omluvit, že budu muset trochu dříve odjet, protože musím odletět zpátky na Blízký východ. Utekl jsem z toho prošvihu, který tam je a budu se tam muset vrátit. Budu mít jenom pár krátkých připomínek, tak abychom nechali více času na diskusi. Za prvé chci říci, že jsme vážně podcenili důležitost a rozsah syrské krize a humanitární dopady této krize. To, co se děje, nebylo jenom předvídatelné, ale bylo to dokonce předvídáno. Z pochopitelných důvodů ale lidi byli unaveni z Iráku, unaveni z arabských povstání, měli pocit, že eh, arabský svět je stejně beznadějný, tak jak v Evropě, tak i jinde. Prostě přestali se lidé touto krizí zabývat a následně ji přestali rozumět a přestali rozumět jejím důsledkům. A já myslím, že je to výborný příklad toho, jak může někdy zmatečně a nereálně politika vypadat. A v tuto chvíli je čas si udělat strategicky ve věcech jasno a lépe pochopit dynamiku celého konfliktu. Válka v Sýrii začala jako revoluce, vznikla z ní občanská válka a zničila Sýrii. Čísla všichni znáte, jsou obrovská. 5-6 milionů uprchlíků, 7-8 milionů vnitřně vysídlených a obrovské masivní škody na místě. Syrská válka navíc změnila také celou oblast. Válka v Sýrii, bych řekl, má dopad, který dokonce snad předčí vytvoření státu Izrael ve smyslu dlouhodobých důsledků. Má to demografický dopad, má to dopad na strukturu společnosti, možná na hranice, v tom smyslu, jak státy vnímají svou vlastní bezpečnost a místo v regionu. Je to navíc konflikt, který měl dopad na Evropu a předpokládám, že se tady dostaneme k větším podrobnostem později. Mně jde ale o to, že to nikdy nebyl konflikt, který by se dal zvládnout. V roce 2012-2013 se hovořilo, jako, hovořilo o Syrii jako o konfliktu, který se dá udržet pod kontrolou. Protože jsme trpěli iráckými jizvami a západní a americké zapojení do Iráku vedlo k tomu, že lidé prostě viděli Irák jako eh, noční můru. Říkali se, horší už to být nemůže ale ona nakonec bylo. Sýrie. Já to nesrovnávám hodnotově. Nehodnotím jednotlivé konflikty, můj argument spíše spočívá v tom, že to má své důsledky. V tuto chvíli je potřeba mít strategicky jasno ve věci a lépe ji pochopit. Když už jsem v Bruselu a když se podívám na události posledních měsíců a včerejška a dneška, tak musím říci, že když se hovoří o Syrii, tak se soustředujeme na ISIS a na uprchlíky. Strach z ISISu a soustředění na něj je pochopitelný a do určité míry ospravedlnitelný. Ale z regionálního pohledu, z pohledu z Blízkého východu je potřeba mít na paměti, že Asadův režim zůstává hlavním vyníkem, co se týče smrtí, ničení a vnitřních a uprchlíků ti uprchlíci neutíkají před ISISem, ale před Asadem, před jeho chemickými zbraněmi a podobně. Já vás moc prosím, já tady, udávám, já tady dávám slovo poslancům poslankyni. Okay. Um, let me uh, stress that point again. Asad je hlavní příčinou smrti vnitřních uprchlíků a ničení. Na druhou stranu, uprchlíci neutíkají do kalifátu ISISu, z čehož vyplývá, že ISIS většině lidí v tom regionu moc nevyhovuje, což je také velká příležitost. Mně jde ale o to, že humanitární katastrofa není nešťastným výsledkem bojů. Je to strategie tohoto režimu, strategie záměrná a strategie která má mnoho aspektů. Asadův režim se rozhodl, že postupně bude eskalovat a desensitizovat zbytek světa od roku 2011. Když se podíváte na represivní metody, když se podíváte na eskalaci, tak je to jasné. Začíná, začíná se pistolí a pokračuje se samopalem a končí se chemickou zbraní. A vždycky je to o tolik horší, že jsou lidé pobouření, ale nedostatečně pobouření na to, aby reagovali. Jsou prostě znecitlivělí a na to je potřeba reagovat. A druhou součástí této strategie je šířit propagandu, že se v podstatě jedná o boj mezi Asadem a extremisty. To je v podstatě samoučelný příběh, kterému mnozí věří, ale který zcela ignoruje skutečnost, že existuje velká část syrské společnosti, která nepodporuje Asada ani nepodporuje extremisty. Během posledních pár týdnů eh, došlo k eh, utišení bojů, což to vlastně, což na to ukazuje. Ukazuje, že tady máme umírněný střed v syrské společnosti, který je proti oběma extrémům. A ti se dostávají do střetu nejenom s ISISem, ale také s Asadem. A za třetí, součástí této strategie je vylidnění. Asadův režim mu nejde o to, aby si získal srdce Syřanů, kteří mu nejsou loajální. Je pro něho jednodušší je prostě buď to vyhodit, anebo zabít. A potom přehodit břemeno na sousedy, na rebely a na OSN a na západní pravomoci. A ono to funguje, protože to v podstatě paralyzuje rozhodování. A vlastně najednou se nehovoří o přechodu, najednou se, se režimu, ale tam se hovoří o humanitární katastrofě. A o to mě tady jde. Humanitární krize není nešťastným výsledkem tohoto boje, ale je úmyslnou strategií. Asad nechce věnovat politický kapitál, zdroje a čas na to, aby si získal podporu populace. Já myslím, že ani nemůže. Z jeho pohledu je to smysluplné. Podívejme se na ISIS. Celou ironii a tragédií ISISu je, že ISIS je nepřítel každého. Ale ISIS není ničí velkou prioritou, kromě Spojených států, když se podíváte na aktéry, které tam působí, a na Evropané, Evropané kteří tam jsou zapojeni. Čili kdybyste byl Assad, tak v podstatě bojujete hlavně proti tomu středoproudu a povstání. A když jste rebelové, tak pochopitelně se díváte na Asad jako na větší hrozbu. Takže bojujete sice s ISISem, ale více bojujete s Asádem. Když jste Turecko, tak si řeknete dobrá, máme Kurdy, to je největší problém a i když se nám ISIS nelíbí, tak v podstatě si říkáme, že to můžeme nechat být. Pokud jste Saudská Arábie, tak si řeknete dobrá, no tak pokud Američani chtějí vést svou poblouzněnou strategii, tak prosím, my dáme prioritu Jemenu nebo jiným tématům, která řešíme. Jinými slovy, každý to přehazuje na někoho jiného a to do určité míry, buď ne úplně, v podstatě vysvětluje odolnost této, tohoto džihádského monstra. ISIS se transformuje a neměli bychom se držet toho paradigmu, že něco buď to roste nebo klada, eh, klesá. Oni prostě ukázali, že jsou odolní a že jsou schopni se přizpůsobit. A celou ironií je, že se z pochopitelných důvodů soustředíme na Irák. Nebo soustředovali na začátku boje s ISISem. Eh, irácká strategie byla vždy chybná, protože demografie a geografie funguje proti Iráku. Řekněme, že ISIS bude schopen si získat 20% populace, navíc té, které je v podstatě v tom trojuhelníku od Bagdádu k Mosulu a, a Kambáru na východě. A to zrovna není to nejhezčí, ta nejhezčí krajina v Iráku. A neříkám, že 20% Iráčanů je bude sledovat, akorát říkám, že možná je budou ochotní poslouchat. Co se týče Sýrie, tak tam ISIS je v podstatě schopen apelovat na 70% lidí, kteří jsou jinde. Ale pozitivní zpráva u ISISu je, že ISIS má alternativy. A ti uprchlíci, kteří utíkají ze Sýrie, nejdou do kalifátu, protože kalifát jim to moc nenabídne. A v tom tkví jedno z velkých selhání ISISu. V Iráku je pozitivní zpráva v tom, že ISIS můžeme porážet vojenskou silou ale zase je to hnutí, které ukázalo, že je velmi odolné. A další bod, který si zmínit je, že syrský konflikt je regionalizovaný a internacionalizovaný. A když říkám plně regionalizovaný, tak mám na mysli to, že Irán a Saudská Arábie mají vlastně určitou průlomovou čáru a to je v podstatě hlavní charakteristikou destruktivní charakteristikou tohoto konfliktu. Vedlo to totiž k nárůstu sektářství, což polarizovalo syrskou společnost a následně usmíření bude velmi těžké. A zároveň je to také konflikt, který byl internacionalizován především od září a ruské intervence, protože ruská intervence v podstatě a určuje jak bojiště, tak diplomaci, protože Rusku se podařilo změnit ve prospěch Asada krátkodobě poměr sil ukázalo se, že Rusko je schopno předjímat situaci, v podstatě překvapivě vstoupili, překvapivě se stahují, uvidíme, jak daleko to stahování půjde. A velmi se jim to vyplatilo, jak geopoliticky, tak i ve smyslu Syrie samotné. Asad přežívá, je uprostřed diplomatického dění. A mám za to, že co se týče Ruska a Asáda, tak v podstatě chtějí zamrzlý konflikt. Spíše než nějaké vyřešení. A možná se jim to podaří. Je to konflikt internacionalizovaný, ale když jsem v Bruselu, tak řeknu, že Evropská unie je druhotným aktérem. Je v podstatě příjemcem uprchlíků a investuje miliardy dolarů na podporu tam či onde, ale v podstatě jenom reaguje a to navíc nerozhodně. U konfliktu, který má v podstatě u hranic a který má dopad na vlastní kohezi a bezpečnost. Některé země přistupují k Asadovi stále velmi tvrdě, zatímco jiné si říkají lepší Asad než ISIS, což si tedy myslím, že není úplně správná volba. Nebo že to není, jaksi, že není třeba vybírat mezi to dvěma. A tak to vypadá stávající stav diplomacie. Já jsem skeptik, nejsem cynik, takže uvidíme, co vyjednavači v Ženevě udělají. Jde o to, že takzvaný pokrok v Ženevě, například 25 54 a, a tedy rezoluce OSN a klid zbraní, to všechno umožnili dvě klíčové věci. Za prvé, tím, že Spojené státy definovaly trochu níže své politické cíle a rozhodli se, že nebudou podporovat strany, u kterých řekli, že je podporovat budou. A v podstatě požádali své spojence, aby postupně deeskalovali vojenskou přítomnost. Já si myslím, že to byla chyba, ale to je jenom můj názor. Jenom to popisuji. A za druhé, tento diplomatický postup byl možný kvůli Rusku. Ruský politický a vojenský zásah v podstatě změnil bojiště celkem zásadním způsobem. A Rusko je stále tou dominantní silou. I stahování sil, které bylo před pár dny oznámeno, v podstatě vytváří další páku pro Rusko. Prezident Putin často je jako uh, utržený řetězu, jak se říká, ale tady to měl velmi dobře spočítáno a vyplatilo se mu to. Máme tedy velmi složitou situaci. Rusko zajistilo západní Sýrii pro Asáda a ponechává si možnost, pokud to bude potřeba, se tam vrátit a Asáda podporovat. Zatímco Spojené státy a její spojenci v podstatě vlastní východní Sýrii, respektive tam bojují. A to je opravdu velmi složitý terén, kde se pohybuje ISIS. Takže naproti tomu, co říkal Putin, Putin nebyl v Syrii, aby bojoval proti ISISu. Jestli pořád ty a Putin řekl, že vyhrál. A to je potřeba tak si zaregistrovat. Rusko nešlo do Syrie proto, aby zasadilo smrtelnou ránu džihadismu, ale by podpořilo Asáda. A nakonec, co se týče ukončení boju, to je určitě z humanitárního pohled, pohledu dobrá zpráva, ale nepřehánějme to. Protože v tuto chvíli máme obrovské překážky na místě. Asadův režim stále v řadě oblastí brání přístupu k humanitární pomoci. Řada oblastí je stále obklíčena. Ano, my máme lepší pocit z toho, protože víme, že více lidí se dostane k potravinám a k lékům. Ale na druhou stranu se dá říka, říci, že Asad používá tuto nevy, využívá tuto nejistou situaci. Jinými slovy, ty boje ještě úplně neskončily. A během posledních tří týdnů třeba jsme viděli, že na, pod, touto, eh, pod tímto krytím vlastně Asad a Rusko můžou postupovat dále. Ano, takže máme zde určitou naději, ale na druhou stranu to může mít i negativní dopady, to ukončení boju. Je potřeba se soustředit na přechod režimu, je potřeba zajistit, aby se stále hovořilo o osudu Asada. Protože jinak dostaneme zamrzlý konflikt, což tedy vypadá celkem dobře z, této, z tohoto pohledu na obrovskou tragédii, ale znamená to, že tam bude se bojovat dále a bude to mít dopady nejenom na syrské bezprostřední sousedství, ale i tady na Evropu. Děkuji. Děkuji. Nyní bych poprosila paní eh, Joel Ženy o projev. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za to, že jste mě sem pozvali a že jste zorganizovali tuto diskuzi. Podle mého názoru Sýrie je jednou z největších tragédií, při nejmenším od druhé světové války pokud jde o počty vysídlených lidí. Těch je 6,5 milionu Syřanů. A až do nedávna velká většina z nich neměla přístup k humanitární pomoci. Podle mého názoru je tedy důležité, abychom diskutovali o těchto kritických záležitostech. Já bych chtěla určitým způsobem doplnit eh, svého předřečníka tím, že se soustředím na další aspekty této debaty, kterými je dopad na evropskou bezpečnost což je moje kompetence jakožto ředitelky pro bezpečnostní politiku. Eh, zejména bych tedy eh, chtěla rozvést jeden aspekt, jednu dimenzi z mnoha, dimenzí této velice komplexní krize. A tou je dopad na situaci terorismu v Evropě a e, co s ním dělat. Už bylo zmíněno, že klíčový je politický proces. Co bude dál? E, nyní panuje příměří, to je nesmírně důležité, a v žádném případě nelze podceňovat obrovskou složitost případného pokroku e, na politické úrovni. Neexistuje žádné jiné řešení než e, politické řešení konfliktu na úrovni Sýrie pod vedením Syřanu. A Evropská unie velice podporuje e, tuto diplomatickou kolej všemi možnými prostředky. Samozřejmě, jak už bylo zmíněno, jednou z klíčových dimenzí syrského konfliktu z bezpečnostního hlediska Evropy je vliv Daeše na, celý, na celou bezpečnostní situaci. Daesh je globálně nesmírně eh, atraktivní pozoruhodným způsobem využívá sociální média a e, propagandu. Prezentuje se jako velice úspěšná značka svým způsobem. Získává samozřejmě území, což je e, klíčová dimenze jeho roli. A vlastně má vliv od, po celém světě od Somálska přes Bangladeš až po Filipíny. Kromě toho nesmíme zapomínat na to, že Al-Qaida zůstává hrozbou. Takže situace eh, teroristů je eh, složitá. A její dopad na evropskou bezpečnost taktéž. Vezmeme-li v úvahu, co se děje nejen v Sýrii, ale na celém středním východě. Dále si musíme uvědomovat, že e, pokud jde o nedávné teroristické útoky v Evropě, e, tak tam pachatelé většinou byli domácí teroristé. Teroristické buňky, které operovaly přímo v Evropě. Na to poukazuji proto, že v mnoha dalších diskuzích o teroristických hrozbách a bezpečnostní situaci Sýrie e, panují tendence směšovat eh, migrační krizi, která už byla popsána, takže já to nebudu opakovat, a teroristy v Evropě. Zároveň pokud se, snažíte, pokud se pokusíte to nějakým způsobem vyvrátit, eh, pak pro, proč by teroristé nemohli využívat migrační trasy pro přístup do evropských eh, území. Je to eh, nebezpečná cesta, nemohou si sebou vzít žádné vybavení a kromě toho, když si vezmete, co se děje v Evropě, eh, pařížské útoky a tak dále, tak ty byly provedeny, naplánovány a podporovány přímo z Evropy. co podnikat. Zásadní samozřejmě je eh, odstraňovat příčiny, samotné kořeny, které vytvářejí eh, faktory nebezpečí v Evropě. A tím se vracím k otázce konfliktu v Sýrii a jeho politického řešení. Právě tak konflikty v Libii a konflikt na palestinském území. který se neustále v tomto regionu vrací na pořad jednání. To všechno je součástí eh, našich širších vztahů se zeměmi tohoto regionu. Pokud jde o eh, socioekonomickou podporu, asociační dohody a podpora vytváření pracovních míst, tady neexistuje žádné dlouhodobé řešení, pokud bychom neposkytovali ekonomické příležitosti mladým lidem zejména, spolu s pocitem důstojnosti a naděje na dobrý život. A právě tady eh, Evropská unie je kritickým eh, hráčem vůči svému sousedství. Zdůrazňuji, že kdykoliv zkoumáme bezpečnostní situaci v Evropě, nemůžeme odhlížet od bezpečnosti zemí v našem sousedství. Proto zdůrazňujeme různá partnerství, která máme v rámci evropské politiky sousedství nebo v rámci různých nástrojů a v rámci našich politických vazeb se zeměmi na Středním východě. Já jsem se právě vrátila z Jordánska, Přišla jsem sem rovnou z letadla, letěla jsem přes noc. Tam jsem absolvovala jeden z těch mnoha dialogů, v rámci partnerství. Co děláme konkrétněji? v těchto partnerstvích na posílení odpovědnosti, na posílení eh, reakcí na hrozby, které představují terorismus a násilný extremismus. My jsme nasadili bezpečnostní experty do devíti našich delegací v tomto sousedství a provádíme rozšířené bezpečnostní dialogy. E, jejímž prostřednictvím spolupracujeme se zeměmi regionu, snažíme se jim pomáhat a učit se od nich. Důležitá témata jsou potírání násilného extremismu, různých ideologií, které jsou hnacím motorem radikalizace. Hodně pracujeme na strategické komunikaci, na spolupráci s komunitami, abychom chápali, e, jaké jsou příčiny extremismu. Snažíme se také e, omezovat toky e, zahraničních bojovníků. Pět tisíc Evropanů už se tam přidalo do boju. To je tedy velice reálný problém. Takže vlastně neexistuje rozdíl mezi vnitřní a vnější bezpečností. Je zapotřebí vzájemně doplňovat všechny dostupné nástroje. Hodně se také zabýváme financováním terorismu, protože to je kritický e, aspekt, který e, udržuje při životě aktivity teroristických skupin. A identifikujeme způsoby, jak posílit partnerství s jednotlivými zeměmi v regionu. Jak jsem říkala už na začátku, ten problém má mnoho dimenzí. Je to samozřejmě otázka terorismu a e, jeho příčin. Zmínila jsem už ekonomickou a sociální dimenzi, potom tu politickou kolej. A potom jsou to samozřejmě aktivity komise zaměřené na posílení bezpečnosti uvnitř Evropy, jako je směrnice o střelných zbraních, která má snížit riziko, že střelné zbraně upadnou do nesprávných rukou. Pracuje se také na posílení pohraničních kontrol a na rozšíření interoperability mezi databázemi abychom například rozpoznali, když je někde použit falešný pas a když se s pomocí něj někdo e, pokouší páchat teroristický útok. To je tedy několik z těch dimenzí, o kterých velice ráda budu dále s vámi diskutovat. Děkuji vám. A nyní eh, bych eh, ráda dala slovo panu Michaelovi Benamu, aby si vzal slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já jsem si připravil několik slajdů. Jsem velice rád, že jste mě sem pozvali, abych pohovořil o Syrii. Pokusím se už neopakovat, co tu zaznělo a pokusím se zaběhnout do technických podrobností týkajících se toho, co Evropská unie dělá v Sýrii. Na prvním slajdu vidíte trochu historii vztahu mezi EU a Syrií a jak probíhalo financování od roku 1995 do roku 2013. Zakládá se to na dokumentu komise. Vidíte, že pokaždé, když se vyostřilo napětí mezi námi a Syrií, eh, podařilo se Asadovou režimu získat od nás více financí po té, co krize pominula. Když zemřel jeho otec Hafez Asad v roce 2000, pak jsme do Bašara Asada vkládali mnoho nadějí. To byla doba optimismu. A potom nás opět zklamal v letech 2004 a 2005, když nenaplnil přání reformistů a neprovedl reformy, ve které jsme doufali. A také, když se objevily zvěsti, že nechal zavraždit Raší Kaririho eh, z agenci syrské tajné služby. Takže zase v letech 2004-2005 máme velký pokles. A po něm znovu nastalo eh, zepětí v roce 2008 a 2009. A potom samozřejmě obrovský pokles dnes po eh, masakru, který byl zorganizován, eh, obávám se, Asadovým režimem. Z těchto čísel vyplývá, eh, a také z, ze zprávy Evropského parlamentu z ledna 2010. Tato zpráva se zmiňuje o nekonzistentnosti evropské politiky po vaší návštěvě v tomto regionu. A vy v té zprávě říkáte něco, já to tady mám před sebou, že evropské finance na politické reformy se snižují, zatímco finance na ekonomické reformy se zvyšují. Evropský parlament tedy zcela správně byl na poplach, že Evropa e, není schopná navázat vztahy s Asadem, přestože se nám nedaří změnit jeho metody. Teď k dalšímu slajdu. Tento slajd jsem vytvořil ve spolupráci s mým bývalým uh, think tankem Martin Center. Sestavili jsme ho, abychom viděli, jak se Evropa organizuje v Sýrii, jak je zorganizovaná. Možná si tady něčeho všimnete, když se podíváte na ten graf. Něčeho, co vás praští do očí. A sice, že něco tady chybí. Je to CSDP. To je aktor, který eh, by měl zvládat eh, situaci, měl by se zabývat bezpečností a obranou, ale není tam. Eh, direktoráty, které většinou se zabývají touto krizí, je, jsou DEFCO, NIR a ECHO a koordinaci provádí e, Evropská služba pro vnější činnost. E, mezi jejich nástroje patří však především e, rozvojová pomoc, což si myslím odráží strukturu evropského rozpočtu. Pouze 4% jsou vynakládána na bezpečnost, na vojenské výdaje, zatímco 30 až 35% dohromady spadá pod ECHO a Devko. A to má potom vliv i na situaci v terénu, a vede to k tomu, že, jak říkal pan Hokajem, je Evropská unie e, druhotná. Nemá proto takový politický dopad, jaký bychom si přáli, aby Evropa měla. Takže co Evropa dělá? Jak jsem právě říkal, teď po pěti letech rozvojové pomoci která činila 6 miliard euro pro Syrii a e, její sousedy. Libanon, Jordánsko a Turecko. Do toho není započítaná nedávná dohoda s Tureckem. Na tomto slajdu e, tedy vidíte, že většina peněz pochází od evropských daňových poplatníků zejména eh, od Německa na poslední londýnské konferenci, ale mnoho také prostřednictvím nástrojů komise. Samozřejmě i Spojené státy jsou velmi viditelně přítomné. Možná si všimnete, že země středního východu jsou hodně, eh, jsou hodně níž na tomto žebříčku. Eh, loni to bylo horší, ale ani letos to není příliš dobré. Tady vidíme eh, organizaci eh, kroků Evropské unie na středním východě, které se datují od roku 2013. Tam musím říci, že od té doby zaznamenala Evropská unie poměrně úspěchy. Do té doby jsme byli paralizovaní eh, islámským státem a tím, jak překreslil hranice na mapě středního východu. Například vidíte, že DG NEAR, se zabývalo Tureckem, potom e, ti, kdo se zabývali rozvojem e, tady v Bruselu, měli na starost Libanon a Jordánsko a ECO, tedy ředitelství pro humanitární otázky, se zabývalo Syrií. Takže v podstatě panovala neorganizovanost na evropské úrovni, až to situace se významně významně zlepšila. Momentálně se veškeré evropské úsilí centralizuje. Máme s tím ale eh, ten problém, eh, teď nevím, jestli to mám říct u tohoto slajdu nebo u toho příštího, že tato pomoc nemá příliš viditelný dopad. Většina financí se utrácí prostřednictvím OSN. Toto je další slide, poslední, kde vidíte situaci v Alepu. A e, ta červená plocha, to je postup jednotek Bašara Asada za podpory ruských letadel. Já nebudu hovořit o vojenské situaci, to si můžete přečíst v novinách, ale chtěl bych říct, co to znamená pro nás Evropany. Znamená to, že dříve jsme měli v Sýrii přístup 50-50. 50%, -50. prostředků šlo přes Damašek a 50% přes sever. Ale protože tato cesta je nyní odříznutá, museli jsme uzavřít dohodu s Asadovým režimem eh, ohledně toho, jakým způsobem bude poskytována pomoc eh, v Sýrii. Jinak by zkrátka eh, poskytnuta nebyla. A právě to je hlavní problém, eh, který bych chtěl ve vašem parlamentu zdůraznit. Negativní následky, nepříznivé efekty eh, naší politiky pomoci. Možná už to říkal eh, pan Hokajem nebo někdo další. Lec, kdo vám řekne, že část té pomoci jde islámskému státu. Část pomoci jde vesnicím v držení Bašara Asada, do, do, těch území, které byly znovu dobyty režimem. Tam OSN poskytuje finance lidem v tísni. Ale pak jsou to také finance, které stabilizují územní zisky Asadova režimu nebo územní zisky islamského státu. A já si myslím, že bychom měli zjišťovat detaily situace. Já jsem zjišťoval, jestli OSN provedla nějaký audit těchto záležitostí a žádný jsem nenašel. E, já vím, že to jsou těžká rozhodování a že je to, je to citlivá problematika. Každopádně Evropská unie je tady lídrem a myslím si, že dlužíme daňovým poplatníkům i sami sobě nějakou přesnou definici toho, kam by naše pomoc měla směřovat. Děkuji, že jste mě vyslechli a samozřejmě velice rád zaspovím otázky týkající se eh, politiky pomoci a rozvoje. Okay. Uh, may I ask members to... Můžu vás poprosit, abyste se přihlásili ještě jednou zvednout ruku, pokud chcete slovo. Ano, je vás hodně. Šone. Děkuji mnohokrát. To byly věc, velice zajímavé informace, které jsme potřebovali. Já především si vážím toho, že jste vysvětlil, co je skutečnou příčinou toho konfliktu. Musíme se dostat zpátky k kořenům syrského konfliktu a k roli EU Mluvili jsme o tom, čeho Evropská unie dosáhla a co opomenula. Existovaly stížnosti, že kdyby před pěti lety se Evropská unie do toho pustila aktivněji, tak by ta situace nedopadla tak extrémně, jak teď vypadá. Role Evropské unie ve změně této situace byla druhotná. V podstatě to byla role dobrého samaritána, který neřeší konflikt, ale řeší jeho dopady. Protože konec konců Spojené státy a Rusko se dohodly o příměří v Syrii. Evropská unie byla v podstatě pozorovatelem. Není to tak špatné, ale přesto. Teď k té strategii depopulace Asádově. Souhlasil byste, že Asarova diktatura a ISIS jsou v podstatě schopni koexistovat? Protože jeden z našich odborníků nám před pár týdny řekl, že ropa z území okupovaných ISISem je stejně potrubím posílána do rafinerek, které jsou na území ovládaném Asádem. Čili vlastně obě dvě strany z toho profitují. A za třetí, jak byste vyhodnotil Asád Rusko-Irán jako řetězec spojenců? I role Iránu se posílila a aktivizovala po jaderné dohodě jaké to má výsledky a také jestli se můžete vyjádřit ke kurdskému faktoru. Kurdové nejsou jednotní, ale v boji proti ISISu sehráli důležitou roli. Děkuji. Pan Nark, prosím. Omlouvám se dopředu. Evropa zmizela z Blízkého východu jsme v podstatě humanitárním poskytovatelem. Ale vnější politika a obrana neexistuje. Od samého začátku. Od povstání nebo revoluce, ať už tomu říkáte jakkoliv, tak jsme říkali to, co jsme říkali v Bosně a Hercegovině. Že nemáme podporovat násilí. Pak došlo ke katastrofám, k násilí, znásilňování. My jsme zasahovali, ale ne dost, abychom porazili Asara. My jsme nepodpořili Asara, nepodpořili jsme ani jeho opozici dostatečně na to, aby Asad byl poražen ve chvíli, kdy se mu začala rozpadat armáda. Ve španělském tisku byl zajímavý rozhovor s katolickým biskupem Zalepa, který řekl, že polovina obyvatel Syrie by podporovala Asáda, i když ho nesnáší, protože je to stejně jako zlouže porokap. Na jednu stranu máme Asada, což bereme jako jedinou odpověď na džihadisty, to už ani nemluvím o al qaidě a o Daeši. A za druhé, Rusko vstoupilo na Blízký východ, jeli jsme pocit, že Rusko v této oblasti vůbec neexistuje, a najednou jsme se dostali do situace, kdy se domlouvá Rusko a Spojené státy, protože Evropa neřekla jediné slovo ve válce, která už probíhá pět let. A děláme si starost jenom z uprchlíku, protože nám dělají problémy na jihu Evropy. Ne proto, že bychom jaksi měli dobré srdce, protože konec konců ti to uprchlíci měli, žili v příšerné situaci mnoho rok a e, let a my jenom si prostě tady ukazujeme strašnou fotku toho utopeného dítěte z turecké pláže. Takže to vypadá, že budeme reagovat jenom tak, že když, e, jako kdybychom jedli oběd a přitom se dívali na televizi a ty zprávy nás šokovaly tak, že to nemůžeme dojíst, tak pak reagujeme. Irán je v tomto regionu tak silný jako nikdy. Já myslím, že Irán a Brusel nakonec budou jak v Syrii, tak v Iráku stabilizující silou, protože bez Iránu by dneska ISIS byl v Bagdátu. V Bagdádu. Takže co tady vlastně chceme? Kde je Evropa? Protože já ji nenacházím. Thank you, sir. Mr. Děkuji, pan Kuzo, prosím. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych si býval přál, abychom se soustředili více. Eh, prosím, počkejte minutku. Eh, já bych si bývala přála, abychom se soustředili víc na otázku bezpečnosti a byl jsem rád, když jsem si vyslechl, když hovořil mluvčí Eh, tedy když hovořil řečník o financování, protože na to se musíme zaměřit, protože externí a eh, vnitřní bezpečnost jsou úce spjatý, protože, eh, jak už jste tady o tom hovořili, ten kalifát je vlastně magnetem pro všechny ty džihadisty. A potom se nám to všechno vrací jako bumerang, protože jsou to dokonce občané Evropské unie, kteří dělají tyto atentáty. Ale otázka financování. To je věc eh, velmi důležitá. Na druhou eh, stranu jsem ale si tady vyslechl některé eh, prezentace, které byly zcela chybné. Používaly se tady různé prvky propagandy, které známe z Hollywoodu. Třeba takový ten strašlivý zločinec, ten zlý hoch, když se tady hovořili třeba o Asádovi dobře, když se eh, podíváme na geopolitiku, tak bychom neměli hovořit o těch eh, zlých eh, hoších a neměli bychom chybovat terč. Tady, když jste hovořil o tom umírněném středu, já nevím, kde je ten umírněný střed. Já vím, že ta koalice, koalice Antideš, o tom se hovořilo ve výboru pro zahraniční věci, tak tato koalice více než rok bombardovala a nedošlo k žádnému pokroku na místě. Proč? E, protože to všichni víte, protože když skombinujeme e, letecké síly a nemáme podporu pozemního vojska, no tak můžeme pokročit ku předu. A Rusko to tak udělalo. Oni to pokrývali uh, z letadel, ale kdo bojoval na zemi, uh, a iránské uh, síly. Takže když hovoříte o tom umírněném středu, já nevím, kde to je. Uh, Rusko Rusko, že na ně nezautočil Daesh a že Rusko nechce konec konfliktu, tak si zase eh, dostáváme eh, do toho začarovaného trhu, eh, kruhu, že Rusko je špatné. Samozřejmě Rusko má svoje zájmy, chce ten mít ten volný přístup k Středozemnímu moři a tak dále, ale oni mají také v Rusku problém s džihadisty. V mé zemi to je celá jasné a e, pan Nárt o tom hovořil, že nezávisle na tom, co myslíme, tak e, e chceme-li nás nějaké řešení, tak tam musí se toho účastnit syrská vláda. Proto e, ta otázka vyslance e, Mistury a Španělsko, proto e, e, se připojí k té skupině pro podporu Syrie, tak abychom vyjednali e, Eh, mír, aby se nestalo to, co se stalo v Iráku. Všichni víme perfektně, co se stalo, eh, protože eh, ten, to šílenství, kdy chceme přeorganizovat tuto oblast a nechceme, aby se to stalo v Sýrii, což je ten stát, který selhal. A navíc je tady ta otázka džihadistů. Já bych chtěl, aby se hovořilo o úloze zemí, které jsou v Perském zálivu a také o úloze Turecka ve financování nebo ohledně toho, že Turecko se dívá někam jinou, protože my tady jsme měli velvyslankyni, která hovořila o tom, jak se obchoduje s ropou přes déšť a jak některé státy Evropské unie to kupují, e, tuto ropu. A předtím jsme o tom v delegaci pro Irák hovořili. Thank you, Mrs. Valero. Děkuji, paní Valero. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, někdo z vás hovořil o řešení pod vedením Syřanů. Víme ale, že v té diskuzi je zapojeno ještě mnoho dalších aktérů. A někteří z nich dokonce určují, kdo bude se účastnit vyjednávání a kdo ne. Takže mě by zajímalo, je řešení pod vedením Syřanů eh, životaschopné, anebo by stejně bylo dirigováno jinými? Podle mě by bylo Dále, co můžeme udělat my, Evropská unie? Paní ženy, vy jste hovořila o pěti tisících zahraničních bojovníků eh, a o tom, že musíme působit proti radikalizaci a tak dále. To je všechno velice důležité. Nicméně máme diplomacii, máme rozvojovou pomoc eh, a jsme největším dárcem na světě a proto bychom se měli snažit aby naše humanitární pomoc eh, zmírnila utrpení v regionu. Já ale nevím, eh, jestli jsem vás pochopila správně, pane Benamu, když jste hovořil o společné bezpečnostní a obrané politice a o tom, že se v jejím rámci příliš nesnažíme. Chcete tím říci, že bychom měli vojensky intervenovat? protože víme, že Spojené státy a Kurdové bojují proti eh, ISISu, eh, Turci bojují proti Kurdům, opozice bojuje proti Asadovi, Asad proti opozici a tak dále a tak dále. Takže eh, kdyby mělo dojít k evropské vojenské misi, potom kde, kam by měla jít? Děkuji. <laughs> Děkuji. Pan Krasnodemský, prosím. Ano, já bych navázal na tuto otázku. Já bych se chtěl zeptat zejména prvního řečníka, který říkal, že to bylo nejen předvídatelné, ale také, že to bylo předvídáno. Myslí tedy, že existuje nějaké vojenské řešení? Máme se poučit od Ruska? Rusko se vojensky angažovalo a změnilo pravidla hry. Možná, že problém Evropské unie a obecně Západu začal už Obamou a jeho červenými liniemi a tak dále. My jsme zkrátka jenom poskytovatelé humanitární pomoci bez jakékoliv politické vůle a bez vojenské síly. Děkuji. Pan Schaffhauser, prosím. Děkuji. Eh, já si myslím, že mý kolegové jsou velmi eh, laskaví, když eh, vynáší nějakou kritiku. Abych mohl být jako můj přítel Dažán. Já bych se mohl zvednout a mohl se rozlobeně mohl bych rozlobeně odejít. Dažán ví, o čem mluví. Já jsem nebyl ředitelem kabinetu tajných služeb, ale dlouhou dobou jsem byl eh, předsedem, předsedou a místopředsedou IECD, což je první nevládní organizace, která zasáhla v Sýrii. Takže to znamená, že mám určité znalosti o tom, co se děje přímo na místě. A co se týče legitimity či nedostatku legitimity Asáda, především eh, co se týče eh, křesťanské menšiny. My jsme tam nezasahovali pouze pro křesťanskou menšinu. Tam, kde jsme byli, přítomní jsme pomáhali všem. My jsme otevřeni všem. Dobře, tady eh, se jedná o operaci jejich cílem je destabilizace systému. Už jsme toho byli svědkem v Iráku. Samozřejmě tam eh, je odpovědnost v případě eh, Sadáma a také v případě Gaddafiho v Líbě a také v Syrii. Ale když nějaká eh, velmoc si dovolí ten luxus posuzovat, zdali ta či jiná vláda si nezaslouží potvoru, že můžeme Eh, tuto vládu destabilizovat a že můžeme zahájit eh, válku se všemi důsledky a to může mít důsledky geopolitické eh, přes všechny přes všech, veškerou přes veškeré zákony, které máme, pokud je o mír. Já si myslím, že nadevším má být OSN, proto já opravdu považuji za sila skandální to, co vy jste řekli, když vydáváte na stejnou úroveň legitimní vládu přese všechno, protože tuto vládu uznala OSN a že dáváte na stejnou úroveň ISIS a proto si vyžádám o přesný zápis z této schůze. Vy nemáte právo něco takového to říkat. Vy nesmíte vůbec do parlamentu přijít a říkat tady takové ty věci. Říkám já, to je opravdu skandál. Paní předsedkyně? Skandalizé. Lorsque vous mettez... E, dobře, slyšíme vás, říká paní předsedkyně. Já, e, toto je skandál, protože vy jste e, řekli, že Rusko zasáhlo jenom, aby podpořilo Asada. Prosím, já mám určité kontakty, které souvisí s mou předchozí prací a mám vztahy s Ruskem. Rusko si dělá starosti kvůli terorismu a Rusko tím trpělo a bojí se tohoto islámského státu a existuje manipulace. Já s vámi souhlasím, že e, do toho zasáhly Spojené státy, ale to je pravda, existuje tady skutečné nebezpečí. Musíme e, skončit expanzi islámského státu a oni toho dosáhli. A dnes tam je mír. Takže ty vaše ideologické konstrukce, můj e, přítel, který zná velmi dobře situaci, protože měl na starosti tajnou službu, tak on uh, ví, jaká ta situace je. A já také. Uh, to je pouze to je ideologie, o čem říkáte. Ani ve Washingtonu uh, tomu nevěří, ani v Paříži, protože ty uh, mírné návrhy, ty, ty návrhy pro tu mírnou opozici, což je to muslimské bratrstvo, vztahy s Katarem, který je zatím, a Saudská Arabie. Ale jak se odvažujete dnes tady přednášet takovéto projevy? Prosím, trochu důstojnosti. Nestydíte se? Za chvíletka udělám. Děkuji. Za chvíli vám dám slovo, jenom bych nejprve chtěla zareagovat na pana Schaffhausera. V žádném případě není potřeba zvyšovat hlas. Za prvé není potřeba křičet a za druhé není potřeba tady někoho obvinovat předsednictví o věci, eh, které neměly co spolené, společnou s námi. Co se týče výběru odborníků, tak to byla záležitost koordinátorů. A z různých důvodů můj návrh nebyl zohledněn, ale musím říci, že ta volba koordinátorů podle mě byla velmi dobrá a souhlasím s ní. Takže samozřejmě nebylo to moje rozhodnutí v tomto případě. Je to prostě slyšení a zvyk je takový, že v tom mají poslední slovo koordinátoři. Nyní pan poslanec Drojevský, prosím. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já vystoupím v souvislosti s tím, co řekl předchozí řečník, protože se tam objevilo hodně tvrzení, že nikdo nevěří, nikdo není přesvědčený. Takže já jsem vám chtěl říct si, pánové, že já věřím tomu, to, co říkáte. Jsem přesvědčený, že máte pravdu. Jsem přesvědčený také, že jste dobře popsali tuto situaci. Takže jsem chtěl jenom protestovat vůči tomu, co řekl pan Schaffhauser. A druhá věc, kterou jsem ještě chtěl říci, která je podle mě dost důležitá, je následující. Situace je velice složitá, komplikovaná. A nikdo v tomto sále neříká, že máme jednoduchá řešení a že všechny strany, které se účastnily části konfliktu, jsou bez viny či bez chyby. Dělali chyby, ano. Ale pro mě je důležitá jedna věc. V tuto chvíli je potřeba definovat situaci takovým způsobem, aby se minimalizovaly další chyby a následně, když bude méně chyb, tak aby stručně řečeno bylo méně obětí. Ale ještě jednou jsem chtěl zdůraznit, že úplně souhlasím s tím, nesouhlasím s tím, co říkal předchozí uh, řečník, souhlasím s tím a líbí se mi, jak jste definovali situaci a myslím si, že přesnější definice nás přibližuje lepším řešením. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane poslanče. A teď za sebe, než vám dám slovo, chci říci, že i já si myslím, že tyto příspěvky byly velmi cenné a že se tím přibližujeme skutečnému hodnocení situace. Situace je velmi závažná a proto musíme mít ve věcech jasno a musíme umožnit skutečnou výměnu názoru, včetně pana Schaffhausera, se kterým tedy absolutně nesouhlasím. Ale prostě to je Evropský parlament a musíme umožnit i tomuto hlasu, aby zazněl, protože je to hlas, který zastupuje určitý počet eh, voličů, kteří sem vyslali pana Schaffhausera do parlamentu. Musím říci, že by mne velmi zaujalo hodnocení té možné Asárovy politiky depopulace. Mám pocit, že právě o tom hovořil pan Hokajem. Mně to přišlo hodně zajímavé. Můžeme předvídat, co bude další krok. Můžete to prosím ještě trochu rozvést? Vzpomínám se na dobu círka před čtyřmi lety, myslím. Kdy jsme dokonce hovořili o možném udělení Nobelovy ceny míru za vyřešení problému v Sýrii a vidíme, jak daleko od toho jsme. Ani chemickými zbraněmi, ani politicky se to nevyřešilo. Vy jste zmiňoval, že kdyby se stáhl Assad, tak by to znamenalo zamrznutí syrského konfliktu. Máte za to, že to bylo cílem jednoho aktéra nebo více aktérů? A co se bude dít dále? A na paní Joel mám otázku. Objevily se určité známky zneužívání humanitární pomoci. S tím, že byla přesměrována do oblastí, které má pod kontrolou Assad. Co s tím můžeme udělat? Jak můžeme zajistit větší vyváženost, zeměpisnou vyváženost rozdělování této pomoci. Jak ji můžeme nasměrovat k širší skupině syrských občanů? Jak vy předvídáte, že se bude vyvíjet situace především na místech, kde máme velké množství syrských uprchlíků. To znamená Sýrie, eh, teda Turecko, Libanon, Jordánsko. Vím, že situace v Jordánsku už tak jako tak je dost vážná a těžká. Z humanitárního krizového pohledu. Tedy, co bychom měli udělat dále? Jak vy to vidíte? Máte nyní slovo? Možná ve stejném pořadí. Pan Hokem, protože musí odjet, dostane slovo jako první. Děkuji. Demokracii mám rád. A kontroverzní prohlášení také. Takže váženému panu europoslanci, eh, nebo byl bych rád, aby tady byl náš vážený europoslanec, který to řekl. Já nemám žádné politické cíle, dívám se na věci tak, jako jsou a chci vás všechny ubezpečit v tom, že nic jiného na mysli nemám. Dnešní skutečnost v Syrii vypadá tak, že většina smrtelných obětí je na venkově mezi chudými, což jsou většinou suničtí arabové. Samozřejmě že osud menšin, včetně křesťanů v Sýrii, nám musí ležet na srdci. Ale nafouknout jejich problém oproti ostatním, to znamená, že se jim naopak možná budou mstít. Kdybychom řekli, že jejich osud je osudem Asadova režimu a že oni budou rukojmím, když to je nebezpečné přímo pro tyto komunity, které, jak říkáme, nám leží na srdci máme mnoho syrských křesťanů, kteří právě nechtějí, aby bylo stavěno rozít, raz, eh, rovnítko mezi nimi a režimem. A tady na západě bychom to neměli dělat. Neměli bychom racionalizovat, neměli bychom ospravedlňovat brutalitu Asadova režimu tím, že řekneme, že nám záleží na menšinách. Mělo by nám záležet na všech Syřanech a musíme fakty hodnotit takové, jakými jsou. Největší masakry jsou zacíleny na chudé sunnické muslimy v Sýrii. A to jsem chtěl říct velice jasně. Otázka menšin je velmi emoční, pochopitelně velmi kontroverzní. Hodně lidí to leží na srdci. Mně osobně taky. A profesionálně taky. Ale prosím, nestavme mezi to rovnítko, protože jinak všechny vystavíme nebezpečí. Byl bych býval rád, kdyby se Rusko více zacílilo na ISIS. Moje gremium IISS, my jsme si to opravdu všechno spočítali a zjistili jsme, že 15% všech ruských zásahů bylo soustředěno na ISIS. ISIS, Janes, ISW. A zdá se, že vaše vlády také souhlasí s tímto hodnocením, takže to není příliš kontroverzní. Další bod, který se objevil, se týkal velké různorodu, rozmanitosti skupin rebelů v Sýrii a vím, že to je matoucí situace. Ne všechny skupiny jsou džihadisté. Slyšel jsem Jisel Islama nebo Ashram. Hashram. To jsou radikální islamistické skupiny, nejsou to džihadisté, jsou to extremisti, neměli bychom je podporovat. Nejsou to extremisté, jsou to radikálové. Měli bychom je politicky omezit, neměli by získávat žádnou podporu, ale zastupují výraznou část populace. Bez nich nebude možné situaci stabilizovat. Žabata Nusra, Žibl, Asla, ISIS a ostatní, to jsou jasné džihadistické skupiny. Která skupina nejvíce bojovala proti ISISu? Aharašan v roce 2014. A nám to leží na srdci vzhledem k situaci, tak jak se odvíjela od září 2014. Vzpomínáte si na obrovskou snahu Kurdů a jejich oběť, ale nezapomínejme na to, že ISIS byl nejprve vyhnán ze severní a východní Sýrie. Od ledna 2014 běžní syrští rebelové v podstatě vyhnali ISIS ze a půl provincií a to bez západních spravodajské a vojenské pomoci. A to dnes dostávají kurdové. Jinými slovy, jak jsem říkal, já apeluji na to, abychom se postavili této dynamice v čelem. Nechci, aby vyhrála, neříkám, že by měla vyhrát jedna skupina na druhou. Žádné vojenské vítězství v Syrii neexistuje a to ani pro rebely. Nešlo o to, aby povstalci dostali pod kontrolu Damašek. byla učiněna obrovská strategická chyba v tom, že se snažili převzít největší syrské město a platí za to cenu oni a civilisté. Je potřeba budovat vztahy s těmito povstalci tak, abychom je udrželi pod kontrolou, přivedli k vyjednávacímu stolu a zajistili, že Asad pochopí, že nebude u moci navždy. Problém ale je, že spojenci Asáda jsou daleko rozhodnější než spojenci povstalců. Vojenské řešení tady neexistuje, minimálně netotálně. Existují vojenské prostředky k řešení a Rusko to pochopilo. Vyslali sílu, nastavili směr diplomacii a bojům a velmi levně se stáhli. Za čtyři měsíce něčeho dosáhli. Znamená to, že si myslím, že západní země a jejich spojenci měli stejnou možnost? Neměli. Je jednodušší podporovat stávající vládu, která kontroluje kapitál, než, eh, kontrolovat, než podporovat eh, povstalce. Jedna chvíle, kdyby se to bývalo dalo udělat, jediná chvíle, kdy by mělo smysl vstoupit do hry přímo, bylo v září a v říjnu Eh, pardon, srpnu září 2013. Tam byla možnost, neudělalo se to a vyřešil se incident s chemickými zbraněmi a Asad na tom vydělal. A teď ještě dvě další věci. K strategii depopulace. To je prostě analytické zjištění to není mezi odborníky na Syrii zase tak kontroverzní. Existují části populace, které Asad pochopitelně považuje za nelojální a bylo by příliš drahé, anebo dokonce nemožné jejich lojalitu získat, a to jak politicky, tak finančně či jinak. Čili tito lidé, většinou to jsou eh, uprchlíci v, Leba, v Libanonu, v Turecku, v Jordánsku a jsou vnitřně vysídleni v eh, Syrii nebo jinde, Asarovi o ně tolik nejde. Bude hlavně o to, aby konsolidoval svou moc v západní Sýrii. To je ta Syrie, kde jsou letiště, kde jsou přístavy, kde je infrastruktura, potraviny, je to exponovaná oblast. Je to v podstatě státeček, který může přežít. A ten zbytek, tému v podstatě fuk. Může tam vzniknout úplný chaos. Ano, všichni jsme hovořili o boji s ISISem. To bychom měli, ale otázka je, kdo bude vládnout v budoucnosti. Pokud se nám nepodaří řádně nastavit syrskou politiku, tak možná kurdové obsadí Raku, ale chtějí okupovat? Nechtějí. Chtějí vytvořit nějaký životaschopný celek. Z jejich pohledu je to smysluplné. Jinými slovy, pokud nebudeme pracovat s místními arabskými aktéry, kteří jsou jak proti Asadovi, tak ISISu, pokud je nebudeme brát vážně, tak zraky se v podstatě stane další měsíční krajina a povede to k dalšímu džihadskému hnutí. A poslední věc, kterou jsem chtěl říci, je, že se musíme vyhýbat tomu myšlení, že volba je pouze mezi Asádem a ISISem, anebo Asádem a extremisty. Taková volba v Syrii není. Máme tam velmi kompetentní a slušné Syřany. Někteří jsou v Ženevě, diskutují s evropskými ministry a s ostatními a snaží se najít nějaké proveditelné řešení. A boj proti ISISu je pro ně stejně tak důležitý jako boj proti Asádovi. S Asádem jde o to, že tady nejde o úplné vojenské vítězství. Prostě části jeho režimu budou muset být součástí řešení. A i lidé v opozici a povstalci to uznávají. Ale bylo by maximálně revizionistické, kdybychom minimalizovali odpovědnost Asáda a jeho politické rodiny za tento konflikt. A kdybychom říkali, že to děláme kvůli ochraně menšin, a to protože Asad je sekulární. A teda nevím, co to sekulární je. Můžete být zároveň sektářský a sekulární. Já vás tam rád vezmu a ukážu vám, jak se to dělá. To si myslím, že by byla veliká politické analytická chyba. Syrie se nebude stabilizovat, pokud tato rovnice bude nadále figurovat v naší mysli. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Želženy. Já jsem chtěla především velmi poděkovat panu Hakajemovi za to, že to takto pěkně, eh, nuancovaně vysvětlil. Velmi často se tak nestává, když se hovoří o konfliktu v Sýrii. To, co jste říkal, je přesné a zároveň důležité. Když rozhodujete politicky zdaleka, a nemáte k ruce někoho, kdo takto chápe složitost situace na místě, dynamiku a jednotlivé skupiny a, ne, a poukazuje na to, že prostě nemáme žádná černobílá řešení, tak to je těžko. Prostě musíme někoho takového mít a vyslechnout. A bylo to velkou součástí našeho úsilí. My jsme se v rámci svého angažmá v Syrii snažili dohloubky pochopit, kdo, je, kdo jsou ti aktéři, co se tam děje, jak jsou složité vztahy. Pracovali jsme s řadou partnerů všude v Sýrii. Podporovali jsme je také z úřadu v Gaziantep, eh, který inovativně poskytoval přímou pomoc. tím, že jsme lépe pochopili situaci přímo na místě, tak jsme mohli efektivněji podporovat své diplomatické úsilí. Evropská unie se rozhodla, že bude podporovat diplomatické řešení jednoho hlavního zprostředkovatele, tedy zvláštního velvyslance generálního tajemníka. A jednou z mojí funkcí je, že jsem také šéfkou a týmu pro podporu mediace a kdekoliv máme konflikt, tak nejhorší pro diplomaci je, když každý půjde jiným směrem. A proto Evropská unie se rozhodla, že bude podporovat vyjednávání v Ženevě a práci Stefana de Mistory. To je, myslím, že je klíčové. Podle mě by nebylo žádoucí říkat, že Evropská unie by se měla postavit do čela. Protože to by totiž znamenalo, že bychom se vydali jinou diplomatickou cestou. Dohodli se určité body v Ženevě, probíhá proces, my jsme do něho velmi zapojeni všemi možnými diplomatickými kanály a snažíme se tento proces vyjednávací podpořit. Co se týče humanitární otázky, tak ta je strašně těžká. Má to obrovské lidské dopady. Jak prostě zajistíte, že vaše pomoc se dostane k potřebným? Já jsem pět let působila ve válečných zónách, včetně Sarajeva, v rámci rozdělování humanitární pomoci. A musím říci, že, je strašně, že je to strašně těžké když máte zajistit, že se pomoc dostane po každé do správných rukou. Snažíme se o to, máme mechanismy na to, které to mají sledovat, ale situace na místě je často velmi složitá a nemáte prostě možnost jasně určit, že za všech okolností se vždy dostane pomoc těm správným lidem. Prostě pokud to chcete, tak nemůžete dělat nic. A předpokládám, že to nechcete abychom nedělali nic. Pokud jsou důkazy, že ta pomoc se má eh, dostat jinam, tak nám ty důkazy předložte, informujte nás, tak aby se to následně mohlo zohlednit při plánování této pomoci. A také jsem chtěl poděkovat, také jsem chtěla poděkovat předchozím řečníkům za to, že jasně řekli, že nebo jasně řekl, že tady není žádné vojenské vítězství. Že existují vojenské prostředky pro politické řešení, to je potřeba uznat. A území řízené Daešem je globální riziko a že prostě Daeši nemůžeme umožnit, aby měl nějaké území a tam určitě vojenská složka je. Ale vojenské řešení tohoto konfliktu v Sýrii neexistuje. A tím se zpátky vracím k tomu diplomatickému úsilí. Snažili jsme se všemi prostředky podporovat stávající diplomatická vyjednávání a pomáháme a budujeme kapacity a, u různých skupin přímo na místě. Ráda bych ještě reagovala na jinou připomínku, která byla připojena která se týkala společné bezpečnostní a obrané politiky. Osobně, a teď mluvím sama za sebe, já nemám pocit, že existoval prostor v syrijském kontextu pro misi v rámci CSDP. Znamená to, že má Evropská unie správné prostředky a kapacity v rámci společné bezpečnostní obrané politiky? To je důležitá otázka, ale eh, separátní otázka, protože pokud chceme hovořit o evropské bezpečnosti, tak to znamená, že musíme pracovat v rámci diplomacie, ale také musíme zajistit, že Evropa jako taková bude mít prostředky, kterými se může bránit. A zase nejde o volbu mezi jedním anebo druhým. Tedy, že bychom byli pro humanitární a diplomatickou reakci pouze, anebo pouze pro řešení vojenské. Prostě musíme být stranou, která zajišťuje bezpečnost a k tomu potřebujeme prostředky pro svou vlastní obranu. A Evropská komise pracuje na akčním plánu pro, eh, pro vojenskou průmyslovou základnu Evropy a to je důležité. Ale to ještě neznamená, že prostřednictvím CSDP musíme reagovat na vše. Nemusí to být jenom tak nebo jenom onak, ale znova se chci vrátit k tomu, co říkal předřečník, a to, že problémy, které řešíme, jsou opravdu strašně složité. Dá se říci, že Evropská unie se postavila dobře do vedoucí pozice na Blízkém východě a třeba nukleární dohoda s Iránem je opravdu historicky důležitá. Vyjednávat se zemí, která má možnosti vyvinout jaderné zbraně a která nabídla nebo která přijala možnost znovu působit v rámci mezinárodního společenství a nepoužívat jadernou technologii k útočným zbraním. Když se na to podíváte zpětně, Evropská unie byla ústředním aktérem těchto diplomatických jednání. Takže ano, celá situace je velmi složitá, já sama neříkám, že to vždy musí být pod vlajkou Evropské unie. Ani bych nepřijala tvrzení, že pouze poskytujeme humanitární pomoc. To není pravda, protože ta humanitární pomoc je opravdu kriticky důležitá. Vystupovala Evropa diplomaticky kolektivně dostatečně? To je těžká otázka, těžko argumentovat, že Evropská unie vystupovala jednohlasně, tak jak to bylo potřebné v prvních fázích syrského konfliktu, ale zase na druhou stranu říkat, že musíme využít dimenze Evropské unie a že musíme odpovídat nebo reagovat na takovéto problémy prostřednictvím společné bezpečnostní a obrané politiky, to si taky myslím, že by se netrefilo do řádného popisu syrské krize. Děkuji mnohokrát a, a můžu ještě požádat i vás, pane Benhamu, abyste odpověděl. Děkuji, já se pokusím odpovědět na e, vaše otázky. A také bych chtěl odpovědět vám, paní Jenny, protože si myslím, že mnoho z toho, co jste říkala, bylo vlastně odpovědí na, na mou krátkou prezentaci. Já bych to shrnul třemi způsoby. To, jak bychom mohli zareagovat. Myslím si, že musíme zkoumat, kam míří naše pomoc a musíme provést posouzení dopadu toho, e, co e, vlastně způsobil režim sankcí. Nemáme zatím žádné důkazy. Když jedete do toho regionu, a myslím, že vy tam jezdíte častěji než já, tak tam se dozvídáte, že Asadův režim e, využívá sankcí ve svůj prospěch a v neprospěch své vlastní populace. Je to režim sankcí, který nám občas znemožňuje Eh, dodávat eh, patřičné vybavení našim partnerům v terénu. A já bych velice rád se dozvěděl více o dopadech eh, naší pomoci přímo v terénu a o dopadech sankcí, které jsme zavedli. Já vím, že je to těžké. Já jsem byl také na Balkáně několik let, také v Afghánistánu a vím, že uh, jsme ztratili viditelnost v terénu. Když si mi před několika měsíci někdo z komise říkal, že Evropská unie je nyní slepá vůči 38% středního východu, že nevíme, co přesně se děje s programy v 38% případů. A vy říkáte, neměli bychom v tom případě jednat? A já bych na to odpověděl ano. Někdy ano. Někdy místo činů bych ale raději nekonal a raději se zamyslel. Zamyslel se nad tím, jaký je dopad pomoci, kterou poskytujeme. Tolik k pomoci a dále k, ke, ke kontrole hranic. Jistý francouzský důstojník generál řekl, že momentálně e, nemá smysl porážet Daesh, dokud Evropa nebude mít e, pořádný systém kontroly hranic, protože když je nyní zničíme, tak oni se poměrně snadno dostanou do Evropy. Já si myslím, že měl kus pravdy. Někteří lidé řeknou, že dohoda s Tureckem umožňuje Evropě bezpečnější eh, systém kontroly hranic, ale já si to osobně nemyslím. Já si myslím, že dohoda s Tureckem eh, nás nevede správným směrem. Někteří vám ale řeknou, že to je správný směr. A za třetí, ano, musíme dát více prostoru vojenským nástrojům. Správně říkáte, že CSDP není vhodná pro Sýrii. V tom samozřejmě souhlasím. Já jsem pracoval s Eulexem v Kosovu několik let a ani na vteřinku by mě nenapadlo si představovat, že by mohla nastat mise CSDP na střední východ. Každopádně zmiňovat CSDP je zajímavé. Protože i kdyby byl prostor na CSDP, všichni by vám řekli, že CSDP je tak neohrabaná a tak pomalá a tak podfinancovaná, a s nejasným systémem financování, že žádný členský stát o tom ani neuvažuje. A neuvažoval by o tom, ani kdyby to časem začalo být možné. Což je doklad toho, v jaké situaci nyní Evropa je, pokud jde o systémy reagování na krizi. To tež by se dalo říci o bitevních skupinách, battlegroups, které Evropa momentálně nevyužívá. To tež by se dalo říci o e, debatě o výcviku a vybavení, která trvá příliš dlouho na to, aby se nějak reálně projevila v terénu. Já vím, že teď se o tom jedná v parlamentu. Je zapotřebí ty diskuze urychlit. Abych to tedy shrnul, řekl bych, že ano, e, audit pomoci, ten e, probíhá, potom kontrola hranic samozřejmě, a více financí na armádu. To ale říkám s plným vědomím toho, jak funguje pomoc a rozvoj přímo v terénu. Pracovníci odvádí skvělou práci, nicméně ta bohužel nestačí. Děkuji vám. Nyní pan Elmar Brok, předseda AFETu, je přítomen a já mu dávám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, domlouvám se, eh, že jsem přišel až teprve teď, ale měl jsem eh, povinnosti které se objevily na poslední chvíli. Vím, že tady došlo také k určitým konfliktům, ale to znamená, že jsme měli dobré slyšení. Toto je jeden z těch klasických případů, kdy si člověk není jistý, jestli to dělal správně. Tady to vidíme třeba, jak to vypadalo, když jsme zasáhli v Líbyi a potom, že, co jsme tam tu katastrofu za sebou nechali, my jsme v Sýrii nezasáhli a taky jsme za sebou nechali katastrofu. Takže bohužel eh, to tak eh, je v obou případech eh, pravda a bohužel jsme tam nic nevyřešili. Takže tady vidím a už se to tady říkalo, že tady máme různé úrovně konfliktu. Máme tady ten eh, klasický globální konflikt mezi Západem a mezi Ruskem, mezi USA a mezi Ruskem. Potom je to ta otázka eh, té zástupné války, eh, tedy máme tady Irán a Saudská Arábie a nejenom oni. A potom tady máme tu nejasnou roli Turecka, Eh, tady eh, v tomto konfliktu a potom ještě k tomu přidáme ten turecko-kurdský problém a potom máme tady konflikt mezi eh, mezi opi, o, opozicí, ne, která nevystupuje proti Asadovi, tedy takzvaná ta, tedy ta dobrá opozice, která chce lepší situaci E, něco jako je arabské jaro, tedy kteří bojují s Asadem, potom tady máme Al-Kaidu, e, to je zase islámský stát, kteří, který patří k těm, a potom ještě ty, co patří k těm umírněnějším, a potom tady ještě máme ten konflikt s islámským státem. Takže tady máme různé konflikty, které se překrývají a které mají povahu válečného konfliktu. A my musíme najít eh, nějaký pořádek v této situaci. a e, samozřejmě i když to nebude všem úplně e, eh, povůli. E, když jsem cestoval do tohoto regionu a také díky těm různým návštěvám z tohoto regionu, takže e, tam nesmí zůstat nezhleděna otázka menšin. E, my jsme ale nebyli schopni uh, poskytnout uh, nějakou uh, dů, uh, nějakou dobrou ochranu uh, menšinám, které trpí pod Asadem. To je fakt. Uh, Především pokud je o křesťany. Co se týče uh, křesťanů, tam se jedná o, o samozřejmě o mm, masové vraždy ze strany Asada. A potom tady máme ten takzvaného sekulárního Asada, který byl jako ochrana proti islamistům. Ale tady se hovořilo o tom, o té potřebě, že musíme um, um, odpo, odpovídajícím způsobem uměrně uh, podpořit sunity ale těmto, že těmto menšinám se nevěří. Tady slyšíme tuto diskuzi, třeba jsem slyšel diskuzi v Iráku, Mozul, lidé eh, z Mozulu, tak ti říkají, jak se můžeme vrátit eh, do našich měst, až tam bude znovu nastolen mír a jak můžeme žít eh, s sousedy, kteří Eh, se kterými jsme žili v míru do nedávna, když eh, teď nás začali pronásledovat. To je realita těchto lidí. Eh, takže ta důvěra toho soužití, ti lidé žili v míru a najednou to ze dne na druhý den zmizelo. A třeba děti ve školkách spolu chodili do školky a potom se na tyto lidi začalo navzájem střílet. Takže ta e, základní důvěra v soužití se spoluobčany, tak ta je porušena. A toto e, nezaručíme, pokud bude e, nějaká důvěryhodná ochrana zvenku. A to souvisí také s otázkou uprchlíků a s těmi počty, kteří těch velkých počtů, což je věc, která nás také zajímá. A toto je všechno velmi komplikované. Eh, co se týče eh, Rusů, tak ti by teď eh, měli částečně odejít po tom, co se postarali o zachování svého získání vlivu v této oblasti. A nyní už se, ta, se to tolik nesoustředí na ten islámský stát. A potom samozřejmě můžeme tedy toto využít tyto volné síly na zautočení proti islamskému státu. Takže ta logika, která v tom je, je, že vnitřní konflikty v Sýrii, západní Sýrie, bychom měli říci, eh, takže tam je příměří mezi eh, islámskými skupinami a mezi Asádem, mezi těmi umírněnějšími, ale eh, tak by se mohl konflikt postupně vyřešit. A to, že tady máme toto příměří, a tady tento proces eh, musí být eh, důvěryhodné, nesmí dojít k žádnému konfliktu, takže ti eh, globální hráči konfliktu, potom ty místní hráči, tak aby všichni byli 100 vyřešit jednotlivé konflikty v Sýriu a aby společně potom bojovali proti islámskému státu aby se tento problém vyřešil a aby se tento eh, proces eh, zřídil, tak to je důležité, aby se mohl bojovat proti islámskému státu, protože proti němu se bude moci bojovat Samozřejmě nikdo ho nepovažuje za dobrý. Tady máme Rusy, tady mají ty islámské republiky. Tak eh, Irán, Iránci to považují za dobré. A tady z tohoto důvodu tady existuje šance eh, toto vyřešit. Slabina Evropy je v tom, Dobře, já jsem na začátku byl optimistou. Já jsem si myslel, eh, že eh, Evropská unie v čele s paní Mogherini, že udělala opravdu výbornou práci v Iránu. A myslel jsem si, že by se potom mohla sehrát podobná rola. role. Ale bohužel se toto nestalo. Já jsem byl eh, v Mnichově na konferenci o bezpečnosti, eh, když byly ty společné eh, rozhovory ve čtvrtek ohledně příměří a potom zase to vypověděl Lavrov v sobotu. Ale zdá se, že se zase, že to začalo v Mnichově. Byly to čisté bilaterální rozhovory a jednalo se o spolupráci ve vojenské oblasti velmi podrobné mezi Ruskem a mezi Spojenými státy. A tady vidíme, že v případě takovýchto dohod, když vidíme, jak to prakticky funguje, takže to, že se stahují ruská to, že se stahují ruská vojska, tak to následuje po telefonátu mezi eh, Putinem a mezi Obamou. Eh, zahraniční eh, služba Mm, služba pro vnější činnost, jak řekla paní Mogherini, tak to je ten, ten soft power, to jsme my, ale my nesehráváme tu zásadní roli. Když chcete dávat cukr, tak ten bude fungovat jenom, když umíte také ukázat byč. My nemáme žádné vojenské eh, kapacity. Proto nás nikdo příliš nepotřebuje. Momentálně se vyjednává o krizi, která, nás, která se nás dotýká, a to nejenom prostřednictvím uprchlíků, a vyjednávají američané a rusové za použití e, informací, které by příslušely Evropské unii. A my nejsme a nebyli jsme žádný e, faktor poté, kdy se Francie odvolala na článek 42.7 protože evropské úsilí v této otázce nebylo koordinované. Němci poslali pozorovací letadla, které mohly letat jenom v noci. Dánové také poslali nějaká letadla, ten dělá to a ten dělá tohle a ani nemáme evropský hlavní štáb, který by toto evropské úsilí koordinoval. Kde zůstaly tyto aktivity a kde hrají strategickou roli? To jsou v podstatě pomocné e, oddíly, které nám ale nedávají možnost být politickou silou, která by také mohla sedět u rozhodovacího stolu. A dostáváme se tedy k tomu stejnému e, konci. Musíme e, vnímat kontext, ale těžko se můžeme nepodílet, když chceme ukončit válku. Eh, a zároveň nebu, ne, ne, nemůžeme vytvořit Evropskou pohraniční stráž a teprve poté eh, postupovat proti ISIS. Na to jsou lidské životy eh, příliš, drah, příliš důležité pro nás. Je s tím spojeno mnoho rizik a pokud by se evropské státy shodly na výměně informací, pak pokud jde o zahraniční bojovníky a o teroristy, tak potom bychom e, je mohli porazit. E, Europol je proto vhodným místem. Pouze pět států e, předává všechny informace, které má Europolu který má bojovat proti terorismu a kriminalitě. Moje země k ním nepatří. Patří k ním tři země Beneluxu a ještě dvě další. A když hovoříme o evropských státech, ty by nejen neměli si vyměňovat informace e, o lidech, kteří přicházejí o tamto, tak e, a tím pádem naše akce nejsou příliš e, důvěryhodné. A já si myslím, že bychom měli podporovat americko-ruskou linii a držet se jí, ale musíme se zamyslet do budoucna, co budeme dělat dále, jak si vytvoříme nějaké vlastní páky a schopnosti. Děkuji vám. A nyní pan Frunzulica eh, žádal o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je velice důležité téma a je patrně velice těžké o něm nějak pojednávat v takto krátkém čase. Eh, když hovoříme o Sýrii, eh, možná bychom se mohli vrátit o mnoho desetiletí do doby, kdy místa budoucích konfliktů vznikala, kdy vznikaly země Středního východu. Irák vznikl po první světové válce. Ehm, Mosulská oblast na severu patřila Turecku až do roku 1926, kdy Kemal Atatürk ji e, dal e, nově vznikajícímu státu Iráku. A co další oblasti, které patřily Sýrii a nyní jsou v jiných zemích? A musíme také pamatovat na situaci menšin v v těchto oblastech. Ta sídla jsou velice stará a bohužel ani po druhé světové válce nebyla Evropa natolik rozhodná, aby eh, dala do pořádku situaci, zejména na Středním východě a v severní Africe. Tam eh, jsou hlavní dveře do Evropy. Dámy a pánové, ta oblast, jak říkali i dnešní hosté, No to, při, to přináší štěstí. Ta situace připomíná babylonskou věž, která existovala v Mezopotámii, v Iráku. Momentálně eh, jsou pokusy eh, uklidnit situaci, a řekněme podporovat hovory mezi stranami v Sýrii. To tež by mělo proběhnout v Iráku. Protože co se stalo, když vznikla nová vláda vedená šíty? Nevěnovala přílišnou pozornost sunnickým kmenům v Iráku, které mimochodem e, nejsou menšinou, i když se jim říká menšina. Je to 10-11 milionů lidí v Iráku. Ti potřebují vnitřní konference. Ale v konečném důsledku všechny země Středního východu by měly být svolány na Mezinárodní regionální konferenci o Středním východu. A tady si myslím, že by Evropská unie měla něco takového uspořádat s účastí všech zemí z regionu a s účastí hlavních velmocí. Měla by to být eh, mezinárodní konference o středním východu, která by udělala v situaci pořádek a v regionálních vztazích mezi zeměmi a v jejich ekonomických a sociálních vztazích a politické situaci a v právech menšin. Jen pomysleme na křesťany v Iráku a v Sýrii, eh, tím mizí a další menšiny, jezídové a další. Měl by to být nějaký systém záruk mezi zeměmi středního východu. Za účastí všech těchto zemí, samozřejmě Irák, Irán, Turecko, Sýrie, Saudská Arábie, Egypt, Libanon, Jordánsko a tak dále. Něco takového je naprosto nutné, protože jinak je tam tolik míst, kde by mohla vypuknout válka a které by mohly eh, místní nebo světové mocnosti využít. Dámy a pánové, bohužel musíme konstatovat, že eh, arabské jaro nakonec eh, nebylo jarem, ale spíš podzimem, nebo možná dokonce zimou. Protože od té doby nedošlo k přílišnému vývoji směrem k demokracii, právnímu státu, lidským právům, občanským právům, právům menšin a tak dále. Toto všechno je potřeba někde řešit. Tunisko je možná nejlepší případ, ale i v případě Tuniska je toho tolik, co dělat. A podle starého přísloví, co se děje v Sýrii, neovlivňuje pouze Evropu, ale záležitosti celého světa. Děkuji. Já bych teď dala slovo našim panelistům, pokud chcete odpovědět na některé otázky vyjádřit se ke komentářům. Já si myslím, že zareaguji na ty eh, závěrečné poznámky. Já bych zaprvé chtěla zdůraznit důležitost eh, takovýchto diskuzí. Je naprosto nezbytné vyslechnout si jednotlivé hlasy a odlišné názory a uvažovat o nich, protože to je součást eh, jakékoliv cesty vpřed. Neexistují jednoduché předpřipravené odpovědi. To už bychom je dávno našli, kdyby existovaly. V konečném důsledku si musíme uvědomit, že čelíme hluboké, velmi hluboké krizi na celém středním východě. A že je to do značné míry krize forem vládnutí a forem zastoupení. A tato krize nebude vyřešena rychle, bohužel. A já hluboce doufám, že příměří v Sýrii povede k mírovému vyrovnání, což je nicméně velice náročný a složitý podnik. A ať už se na politické frontě stane cokoliv, budeme muset i nadále spolupracovat s lidmi na Středním východě a odpovídat na otázku, jak jsme se dostali do současné situace. Musíme pomáhat také s vytvářením eh, vlády, státní zprávy a musíme umožnit lidem v důstojnosti. Takovéto partnerství musí Evropská unie poskytovat. Nejsme tam ale proto, abychom někomu diktovali podmínky. Takhle to nemůže fungovat. Děkuji, prosím. Ano, já s tím souhlasím a jenom bych chtěl dodat, že vzhledem k tomu, co řekl pan Brok, bych eh, volil nejprve nesnad defenzivní strategii, ale jako první prioritu eh, bych ujistil evropské občany, že máme chráněný šengenský prostor. To by byla moje priorita v tuto chvíli. Protože to je, to je eh, to je páka, která nám umožní dostat se do toho regionu jakožto důležitá mocnost. My nechráníme vlastní hranice, jsme vnímaní jako slabí a moc toho nezmůžeme. Pak bych chtěl zdůraznit vojenskou stránku věci, která si myslím není v Evropské unii dostatečně zdůrazňována. Než ale můžeme cokoliv plánovat, musíme být silní uvnitř, což nejsme. Ten pán, který mluvil teď, hovořil o o nějakém sexpíkou, což není způsob, jak se vyrovnat se situací, ve které Evropa nyní je. I kdyby něco takového někdy proběhlo, pak si myslím, že by bylo potřeba i oslovit aktéry v terénu, protože ti se stále domnívají, že vyhrají vojensky, že vyhrají násilím. Nejprve tedy musíme čekat na více ztrát na životech a více ničení, bohužel, dřív než by mohla proběhnout nějaká konference, jako je Saxpico. A jaké by bylo, jaká by byla naše role? Já si myslím, že by byla poměrně malá vzhledem k poměrně malým vojenským pákám, které momentálně máme. Takže v krátkodobém horizontu jde o hranice a v dlouhodobém jde o více důvěryhodnosti našich vojenských sil. Ještě jednou děkuji. Thank you very much indeed. I think that we... Děkuji mnohokrát. Myslím, že tím se blížíme ke konci této rozpravy. Souhlasím s řadou řečníků, včetně našich odborníků, v tom smyslu, že takovéto diskuse jsou velmi zajímavé, velmi důležité a potřebné. Situace je komplikovaná, je o ní potřeba neustále hovořit. Takže jsem chtěla poděkovat také panu předsedovi výboru AFET, panu Elmaru Brokovi za to, že přispěl i k organizaci tohoto slyšení Souhlasím s panem Strojevským v tom smyslu, že to bylo velmi dobře zařízeno, že byly dobře vybráni odborníci, že jsme si vyslechli celou řadu názorů. Otázka menšin a křesťanů je sice námi zdůrazňována, ale obávám se, že asarova vláda v Sýrii se už před dlouhou dobou rozhodla, že se nebude spoléhat na menšiny do té míry, jako činila. Nechal to na velkém konfliktu mezi sunity a šíty a spoléhal se na vnější mocnosti. Nejsem si teď úplně stoprocentně jistá, ale začíná to tak vypadat. A souhlasím také s panem Brokem v tom smyslu, že tam bylo ta souslednost intervencí, následně tam zůstala spoušť. Politika nepůsobí ve vzduchoprázdno, ale myslím si, že všichni jsme byli, všichni, myslím, mezinárodní společenství traumatizováni Srebrenicou a prostě máme strach nezasáhnout do takovýchto závažných situací. Takže tím bych ráda uzavřela tento bod na pořadu jednání a poděkovala všem účastníkům a především odborníkům. Děkuji. gentlemen, please. Dámy a pánové, prosím, usaďte se. Please be seated. We have still two important topics. Máme ještě na pozoru jednání důležitá témata. Dalším bodem na pozoru jednání poprosím, abyste byl ticho, pane poslanče Kristofe. Takže dámy a pánové, prosím, usaďte se, abychom se mohli pustit do dalšího bodu na pořadu jednání, a to druhé projednávání důležité zprávy z vlastního podnětu týkající se vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany. Pan Bogdan Zdrojevsky je zpravodajem. Stanovisko za ITRE připravil pan Marinesku. Stínoví zpravodajové jsou ze všech politických skupin. a termín pro pozměvací návrhy byl 23. února. Takže bez dalších protahů bych rád dodala slovo, slovo panu zpravodaji, panu Zdrojevskému. Paní poslan, pane poslanci, pro, poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji vám. Jenom ve velké zkratce, protože vím, že nemáme moc času na tyto dvě zprávy tak začnu slovy díků. Obdržel jsem 200 pozněvacích návrhů víceméně. Z větší části eh, jsou to pozněvací návrhy, které rozšiřují a doplňují toto téma a případně upravují konkrétní ustanovení. To je pochopitelné, když se podíváme na satelitní systém, který stojí miliardy, miliardy euro. Všichni chceme, aby byl co nejlepší, aby byl schopen odpovídat na různé výzvy, které jsou nejenom hospodářské a nejenom bezpečnostní, ale také jiné. Většina pozněvacích návrhů, stručně řečeno, má za cíl především to, aby všechny funkce a všechny jednotlivé části se ve své kvalitě zlepšily. Od pana Maridisku jsem dostal konkrétní pozměňovací návrhy, které se ubírají směrem rozšiřování kompetencí kompetencí svázaných s těmito satelity na prorozvojovou a proekonomickou oblast. To všechno přijímám, všechny tyto pozměvací návrhy přijímám. Máme tedy zde i velmi důležitý hospodářský aspekt, který je v návrhu zapracován. A druhá důležitá věc. Na základě dosavadní práce se nám podařilo připravit 25 kompromisních pozněvacích návrhů, které zahrnují polovinu pozněvacích návrhů, které byly předloženy, takže doufám, že nám to tím ulehčí práci. Chtěl jsem dneska poděkovat zvláště těm, kteří předložili více pozněvacích návrhů, pan Galer, pan Donjon a také pan Koncovica, kterému také mnohokrát děkuji. Včera jsme pracovali nad některými ustanoveními Posunuli jsme se ku předu a také děkuji panu Krasnodemskému, který také včera byl velmi nápomocen při dotažení některých prvků. A potom ještě poslední dvě věci. Samozřejmě nebudeme číst všechny kompromisní pozměvací návrhy, takže poslední důležitá věc je v tom, že se všichni zhodují na tom, že jak Galileo, tak Kopernikus jsou velmi důležité satelitní systémy, že by měly být finančně zajištěny. Víme, že máme konkrétní náklady na vytváření satelitní systému, ale pokud má ten systém dále fungovat, tak je potřeba jej podpořit financemi a garantovat tyto finance, tak aby mohl být správně využívaný. Víme, že část těchto satelitů bude mít omezenou životnost, déle budou fungovat ty, které jsou velmi vysoko na oběžné dráze, jako třeba Galileo, zatímco kratší životnost budou mít ty, které mají pozorovat zemi, zem, to znamená Kopernikus. A až tyto satelity přestanou sloužit, tak bude potřeba vynést na oběžnou dráhu nové, ale i už teď je možné říci, že systém Galileo je skoro hotový a systém Kopernikus je v velmi pokročilé fázi. A paní předsedkyně, také jsem chtěl poděkovat vám za to, že jste e, toto téma zařadila na pozad jednání tohoto podvýboru, protože všichni souhlasí s tím, že tento systém by měl také napomáhat bezpečnosti Evropy v širokém slova smyslu. Já mám za to, že to, že se sebe zabývá tímto problémem, je něco, s čím souhlasí většina poslanců a chtěl jsem také za to velmi poděkovat. Budu připraven odpovědět na vaše případné otázky a budu se těšit na další práci, tak aby ten návrh získal širokou podporu. Děkuji. Bardzo děkuji, pane pošle. Děkuji mnohokrát, pane poslanče, a vidím, že přišel pan Marinesku, tak bych se chtěl zeptat, jestli si chcete vzít i vy slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodaj za odvedenou práci. Co se týče samotné zprávy, tak nic nemám. Jenom jsem zase tam chtěl něco zahrnout od CSDP v tom smyslu, že bych řekl, že potřebujeme CSDP a že vesmír by měl být součástí strategie CSDP. Co se týče stanoviska, mám za to, <clears throat> že tady vnášíme eh, pozici průmyslu. Potřebujeme, aby vesmír byl součástí CSDP. Máme Galileo a musíme pracovat do budoucnosti na šifrování bezpečnosti, tak, aby se tento systém dal používat i pro a, bezpečnost a obranu. Potřebujeme obrazový materiál, máme tedy Kopernikus, ale potřebujeme snímky s lepším rozlišením. Kybernetická bezpečnost a všechny potřebné prostředky k ochraně těchto systémů jsou samozřejmostí. A také hovoříme o govsatkomu a určitých variantách, že bychom měli evropský systém, který by využíval stávající kapacity a případně měl některé nové kapacity. Byl by to systém, který by také používal komerční kapacity a také navrhujeme systém řízení tohoto systému. Také potřebujeme další systém, který by chránil veškeré systémy ve vesmíru proti různým vesmírným objektům a odpadům. Tak, abychom ochránili výsledky své práce. Takže chceme peníze na výzkum a na vývoj, pochopitelně, ale i na budoucí rozvoj systému Galilea a Kopernikus a také na systém nový. Děkuji. <clears throat> Thank you, sir. Děkuji. Pan Franzolica je stínovým zpravodajem za SAD. Prosím, máte slovo. Thank you, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Především chci poblahopřát zpravodaji je to velmi dobrá zpráva. Chtěl bych také přivítat zapracování části našich pozněvacích návrhů do kompromisu. Včera jsme se na tom dohodli. A doufám, že si tím tato zpráva získá v parlamentu širokou podporu. Především bych chtěl zopakovat, že chceme předejít plné militarizaci vesmíru a zajistit spolupráci na vytváření vesmírných kapacit Evropské unie. Vítám také, že byl přeformulován odstavec 19, protože financování evropské bezpečnosti a obrany z evropského rozpočtu jde proti smlouvě. Proto bychom chtěli vytvořit právní rámec aby byly možné evropské investice do kapacit obrany a bezpečnosti. A teď ten odstavec už bude pro všechny strany přijatelnější. Mám za to, že tato zpráva bude důležitým krokem ku předu. Poukazuje na to, že chceme vytvářet evropské vesmírné kapacity v nejbližší budoucnosti. Strategická autonomie Evropské unie eh, sehrává zcela zásadní úlohu v dnešním světě, kdy Evropa čelí větším bezpečnostním výzvám. Musíme mít jasnou strategii vedoucí k autonomii a investovat tak, aby to bylo možné. Inteligentní satelity a navigační systém Galileo jsou systémy, do kterých musíme více investovat, pokud chceme obstát v budoucnosti a vyrovnat se dalším mezinárodním aktérům, Rusku a Číně. Spolupráce se Spojenými státy, NATEM a Japonskem je teď důležitější než kdykoliv jindy. Chceme-li vyřešit e, dosavadní zaostávání v oblasti technologie. Evropa se také musí stát v této oblasti tvrdou mocností. E, mluvili jsme o Syrii a já jsem nechtěl několikrát opakovat, že prostě Evropa nemůže být jenom tím aktérem, který nemá kapacity pro ochranu svých vlastních vnějších hranic. naše role bude klesat, pokud si nevytvoříme společnou, skutečnou společnou bezpečnostní obranou politiku a hlavně obrané kapacity. Evropa neobstojí tváří v tvář výzvám budoucnosti se stávající výbavou. Je potřeba transformovat společnou bezpečnostní obranou politiku. Řada zemí se ve své bezpečnosti spolehá hlavně na to, Chtěl bych také poděkovat všem kolegům za dobrou spolupráci. A chtěl bych poděkovat zpravodaj za to, že byl tak připraven během vyjednávání vyslechnout si názory jiných a přeji této zprávě hodně úspěchů. Thank you, sir. Uh... Děkuji. Pan poslan, poslanec Krasnodensky, což je stínový zpravodaj za skupinu EKR. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. I já si myslím, že to je velmi dobrá zpráva, Děkuji také panu Zdrevskému za to, že zapracoval některé naše pozněvací návrhy, že tedy spolupracoval. A jenom jsem chtěl zdůraznit dvě věci, které pro nás byly velmi důležité a jsou součástí našich pozněvacích návrhů. Za prvé spolupráce Evropská unie Rusko této citlivé oblasti jako Galileo Copernicus, tedy satelity, které jsou vypouštěny oběžnou dráhou raketami Soyuz. Snad najdeme kompromisní formulaci, protože už ve zprávě paní Gomez z 12. května 2015 se psalo, že je potřeba věnovat se dopadu některých projektů na autonomii a nezávislost EU. V oblasti, například třeba v oblasti eh, vysílání satelitů na oběžnou dráhu pomocí ruských raket Soyuz. To je jedna věc. A druhá připomínka, která by možná měla být zapracována, je součástí jednoho z našich pozněvacích návrhů a týká se koncentrace vesmírného průmyslu v Evropě. Že tedy 70 všech míst a 90 a výrobních kapacit je v šesti zemích a jsou to vlastně čtyři podniky, které to vedou. Myslím, že by bylo dobré to také zmínit ve zprávě, že by v tomto odvětví mělo být více zemí a více firem. Je potřeba řešit tuto koncentraci. Myslím si, že řada zemí by z toho mohla těžit a určitě mají kapacitu pro další rozvoj v této oblasti, takže možná to by také mohlo být zapracováno. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Další stínoví zpravodajové přítomní nejsou, pokud se nepletu, nepletu. Sekretariát mě to potvrdil, <clears throat> takže dám slovo panu Van Ordenovi. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Souhlasím s většinou toho, co říkal pan Krasnodemský a děkuji také panu zpravodaji za to, že zapracoval některé z našich připomínek do kompromisního textu. Rád bych jenom reagoval na otázku strategické autonomie. To je trochu mantra, kterou občas slyšíme, úplně tomu nerozumím, protože jsme součástí západní demokracie a západní demokracie musí spolupracovat. Prostě když existuje válečná hrozba, tak pracujeme prostřednictvím NATO. A především ti, kteří hovoří o strategické autonomii a zároveň říkají o tom, že evropské satelity by měly vynášet ruské rakety na, na oběžnou dráhu. Úplně nerozumím té logice. Děkuji. A protože se nikdo jiný nehlásí, tak bych ráda dala slovo nejprve panu Zdrojevskému a potom panovi Marinesku a požádala je, aby odpověděli na padlé otázky a připomínky. Já bych ještě jednou velmi srdečně poděkoval. Máme výbornou situaci, protože co se týče satelitů, tak různé politické strany, které různě uvažují, přijímají náš text. Za to velmi děkuji. A chtěl jsem ještě jednou říci, že ten příspěvek týkající se hospodářské sféry, který připravil pan Marinesku, je velmi cenný. A připomínám to, co jsem říkal na samém začátku. Satelitní systém a rozvoj satelitních technologií má sloužit Evropě a především hospodářství má vytvářet situaci, ve které Evropa bude hospodářsky silnější. To myslím, že s tím všichni v sále souhlasí. A za druhé, pochopitelně se pokusím využít ty prvky, které se objevovaly v jiných zprávách, tak jako říkal pan profesor Krasnodemský. panem Ordenem ve dvou zprávách jsme se podíleli určité myšlenky, tedy v mojí zprávě a za chvíli bude referováno o zprávě druhé. A tak se nám podařilo získat určitou rovnováhu v těchto důležitých otázkách, které se týkají obrany. A poslední věc, spíše tedy připomínka, pozorování. Chtěl jsem mnohokrát poděkovat komisi a dvěma odborům Evropské komise, které velmi profesionálně pracují na těchto systémech. A chci říci, že také vidíme určitý proces dekoncentralizace, dekoncentrace v tomto odvětví, což je určitě dobře a možná by to bylo možné zmínit v této zprávě. Děkuji mnohokrát. Já vám také děkuji a nyní má slovo pan Marinesku. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl pouze říct, že v našem stanovisku hovoříme o autonomii eh, odpalování a o tom, že je potřeba si toto autonomii uchovat. Pokud si správně vzpomínám, pak půjde pouze o jeden eh, start Sajuzu. Eh, to budou čtyři satelity eh, na, letos na podzim. Tato situace se jistě zlepší. Pokud jde o průmysl, ten je zapotřebí udržet v hranicích Evropy, aby se nepřesouval někam mimo Evropu, protože jde o velice důležité průmyslové odvětví. Záleží na kapacitě jednotlivých členských států k absorpci jeho práce. Děkuji. Pan Fronzulica by ještě chtěl něco říci. Takže potom, když tak e, ještě jednou požádám zpravodaje o reakci, bude-li nějaká potřeba. Pane Frunzelice, prosím. E, děkuji. E, já bych chtěl spíše jen zdůraznit a znovu zopakovat, co jsem říkal předtím, zejména po příspěvku pana Van Ordena. Ano, pane Van Ordene, my zakládáme svou bezpečnost a obranu na NATO. Ale zároveň vzhledem k migrační krizi, která je politicky využívaná některými zeměmi mimo Evropu k destabilizaci eh, evropského prostoru. A vzhledem k tomu, že Evropská unie nemá kapacitu na to, aby strážila a monitorovala své vnější hranice, se nemůžeme spoléhat na NATO že bude hlídat naše vnější hranice, hranice Evropské unie. Hranice Evropské unie se nevždy kryjí s hranicemi NATO. A v takové situaci musíme budovat kapacity Evropské unie, abychom byli schopni odpovídat na tyto výzvy. To jsem chtěl říci. Děkuji. Pane Van Ordene, chcete něco říci? A ještě k, ještě, k, ještě k vesmíru. Eh, musím zdůraznit, že ano, eh, Evropská unie potřebuje eh, autonomní zdůrazňuji, autonomní vesmírné kapacity zcela jako doplněk ke kapacitám NATO. Dámy a pánové, tím jsme u konce druhé rozpravy o zprávě z vlastní iniciativy o e, vesmírných kapacitách evropské bezpečnosti a obrany. A e, teď bych vám chtěla připomenout, že stanovisko má být přijato ve výboru ITRE 7. dubna a zpráva ve výboru AFET e, má být přijata buď 17. nebo 18. dubna a poté se o ní bude hlasovat na plenárním zasedání v červnu. Děkuji vám tedy moc krát a pak tu máme ještě druhou zprávu, také z vlastní iniciativy. Jde o zprávu Operace na podporu míru, spolupráce EU eh, e s OSN a Africkou unii. Spravodajem je pan Van Orden. Jde o druhou rozpravu o návrhu zprávy. Jsou tu přítomni i stínoví zpravodajové a pane Van Ordene, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a dalším kolegům za jejich příspěvky k této zprávě. Jak víte, chtěli jsme, aby ta zpráva byla realistická. A chtěli jsme, aby příspěvek Evropské unie byl uveden v kontextu k příspěvkům ostatních aktérů. A pokusili jsme se vyvodit užitečné závěry. Konkrétně pokud jde o problém e, spravování složitých partnerství, vyhýbání se zdvojenému úsilí a e, patřičné dělbě práce, aby se Evropská unie nesnažila dělat všechno, ale aby pouze vytvářela přidanou hodnotu tam, kde může. Zdůrazňujeme také potřeby afrických zemí a jejich příspěvek k budování kapacit a o tom, že Africká unie by mohla případně hrát vůdčí roli. Zúrazňujeme také důležitost eh, Afrického fondu partnerství eh, pro vztahy mezi Evropskou unii a Africkou unii. A zase na to nazíráme z hlediska budování kapacit. Důležité jsou také africké pohotovostní síly, které vyžadují neustálou pomoc eh, vnějších stran, včetně Evropské unie a členských států. a také porad, eh, poradní činnost od našich ambasád a evropských delegací, eh, které by měly povzbuzovat africké státy k tomu, aby brali africké pohotovostní síly vážně. Vzhledem k financím, které plynou z Evropské unie a odinut do Afriky, eh, je na snadě, že je důležité toky těchto financí kontrolovat. Obdrželi jsme zhruba 120 pozměňovacích návrhů z nich 67 jsem zahrnul do kompromisu. Snažil jsem se, jak jen to šlo, začlenit mnoho nápadů, podnětů a připomínek od kolegů, ale přitom eh, ne, jak si jimi nezahltit za, za, za vynězení této zprávy. 53 pozměňovacích návrhů podporuji, zhruba 4 až 5 z nich bych mohl přijmout okamžitě, ale u některých mám nevyhnutelně problémy. A mm, mé problémy se zakládají výhradně na relevantnosti vůči hlavnímu zaměření zprávy Kolegové se často pokoušejí přidávat pasáže, které jsou v podstatě jenom PR, ale nepřispívají příliš k obsahu a k jádru věci. Takže to bylo ve stručnosti eh, moje slovo úvodem, paní předsedkyně, a doufám, že kolegové eh, podpoří má doporučení, až dojde na hlasování o této zprávě. Děkuji. Děkuji vám. Máme tu přítomného zástupce Evropské služby pro vnější činnost, který žádá o slovo. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já jsem zástupce ředitele eh, afrického oddělení v ESVČ. Děkuji za pozvání na tuto výměnu názorů. My vítáme eh, návrh zprávy AFETu pana Van Ordena o spolupráci mezi Evropskou unii a Africkou unii. E, také si vážíme zapojení jak výboru 9, tak výboru 7 e, do tohoto důležitého tématu, které leží na rozhraní otázky k bezpečnosti a rozvoje. OSN a Africká unie jsou naši strategičtí partneři na řešení konfliktu, podpoře stability a míru v Africe, včetně e, operací na podporu míru v postkrizových a postkonfliktních scénářích. Mír a bezpečnost jsou prioritní e, oblastí naší spolupráce s Africkou unii a s OSN. E, operace na podporu míru pod vedením Africké africký, eh, pod vedením Afričanů získají značné finance, což je součástí eh, Evropského fondu eh, rozvoje. Jak zpráva říká, bude nyní kladen značný důraz na vytváření vlastních kapacit Africké unie v oblastech logistiky, zdravotnické péče, komunikačních a informačních systémů, aby mohli reagovat na krize samostatně. Africký nástroj míru také skýtá institucionální podporu fungování afrických mírových jednotek. Pokud jde o kapacity Africké unie, zřízení afrických pohotovostních sil je důležitým milníkem. Úspěch z října minulého roku nyní nám ukazuje cestu k samitu v červnu letošního roku, kdy by měly africké pohotovostní síly začít plně operovat. A konečně podporujeme také mechanismus APF, který poskytuje eh, financování pro jednotlivé fáze eh, akcí, eh, jako je řešení krizí, diplomacie a průzkumné mise. Naše mise krizového managementu působí v Africe v, za, v rámci bezpečnostní a zahraniční polit, bezpečnostní a obrané politiky a spolupracují s Africkou unii, například v Somálsku a Udržujeme pravidelné kontakty s Africkou unii na úrovni OSN i dalších při implementaci všech fází. A to nejen v hlavním štábu, ale i v terénu, abychom zajistili efektivní e, dělbu práce vzhledem k situaci a abychom mohli společně analyzovat konflikty, jako například ve Středoafrické republice. Eh, tady hovořím o výměně názorů s OSN a chtěl bych zmínit podpis administrativní dohody o výměně utajených informací mezi ESVČ a eh, jednotkou OSN eh, pro posilování míru. To zmiňuji proto, že návrh této zprávy vyzývá k uzavření této dohody která už je vlastně podepsána. A konečně spolupráce s OSN na budování afrických kapacit je e, úzká a e, plodná, a to nejen v oblasti včasného varování, ale i v oblastech, jako jsou reformy klíčových sektorů a demobilizace a integrace bojovníků. Při budování e, afrických kapacit jde i o politické a soudní orgány, e, principy a přístupy. E, kromě konkrétního případu Afriky vítáme také zmínku o nedávném společném sdělení o tvorbě kapacit bezpečnosti a rozvoje, který lépe umožní našim partnerům zvládat krizi samostatně a uvědomujeme si, že je potřeba podporovat civilní složky a Eh, policejní složky, zejména v konfliktních zemích. Děkuji vám. Děkuji, pan Bogdan Zdrojevský. Tím, ten je stínovým zpravodajem. Za skupinu EPP, prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Především jsem chtěl potvrdit to, čím začal pan Van Orden. Tedy, že to je velmi realistická zpráva, která obsahuje kritické upozornění na určité procesy, které v Africe probíhaly. A výrazně upozorňuje na to, že je potřeba posilovat africké kapacity. To si myslím, že je důležitá myšlenka. Tak, aby ve většině konfliktů to těžiště se mohlo přenést na jejich stranu. A chci také zdůraznit, ochotu vytvářet kompromisní návrhy a souhlasím s panem Van Ordenem, že bychom zamítli ty pozměňovací návrhy, které by vystupovaly za rámec této zprávy, protože ta zpráva by potom byla nejasná, nekoherentní a méně přesvědčivá. Takže v tomto jsem za to, co říkal pan Van Orden, že bychom tedy nepřijímali pozměňovací návrhy, které nevyplývají z povahy samotné zprávy. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane poslance. Nyní pan Žil Parnier je stínovým zpravodajem za SAD. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane koleg- kolegové, kolegyně, pane zpravodaji. Máme pár připomínek ke kompromisům, které jsme dostali včera od pana Van Ordena, našeho zpravodaje. Obecně souhlasím s většinou bodů, především pozněvacích návrhů, které se týkají přidané hodnoty evropské v Africe, výcviku afrických eh, jednotek či pozněvacích návrhů, které žádají nové finance. Pro mírutvorné schopnosti v Africe, tak abychom pomáhali Afričanům, aby se mohli sami postarat o vlastní bezpečnost. Teď mám pár připomínek ke kompromisním návrhům. První připomínka se týká obecně evropského aspektu tohoto textu. Řada kompromisů se staví k evropským opatřením poměrně negativně. Například kompromisní návrh 16, zatímco ostatní kompromisní návrhy minimalizují příspěvek našich kolektivních opatření. Tady jsem myslel konkrétně na kompromisní návrh 2 a 14 jsem proti veškerým myšlenkám, které by navrhovaly, že Evropa může bránit mírutvorným snahám v Africe. A za druhé, co se týče zeměpisného vyvážení našich opatření. Některé mé pozněvací návrhy byly zahrnuty do kompromisu a například kompromisu 9, ale ta hlavní myšlenka, podle které vlastně vzniká nová bezpečnostní situace nebyla dostatečně zohledněna například v pozněvacím návrhu 3, který jsem napsal a poslal. A proto je potřeba, aby Evropská unie byla z to reagovat na krize a to vyváženě po celém kontinentu. Takže bych nebyl pro to, abychom dopředu definovali prioritní země, jak bylo navrženo pátém kompromisním návrhu. A má třetí připomínka, spojení mezi bezpečností a rozvojem se často dostává na pozadí kompromisním návrhu 6 a 12 konkrétně. Mír a stabilita bez rozvoje nejsou možné. Co se týče 57. pozněvacího návrhu, tak si myslím, že k tomu musíme přistupovat pragmaticky ke své vnější politice. Naše opatření se musí řídit bezpečnostními zájmy. Na druhou stranu si nemyslím, že by bylo potřeba říkat, že naše hodnoty jsou sekundární, tak jako pan zpravodaj uvádí v kompromisním návrhu 18. Ta formulace je trochu nešťastná a já bych raději, aby byla vyškrtnuta. Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, tolik tedy pár slov k prvním nástřelům těchto kompromisů a doufám, že to zpravodaj zjednoduší práci v následujících etapách. Prosím. Děkuji. Pan Javier Mart je stínovým zpravodajem za ALDE. Prosím, máte slovo. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Usnesení, eh, co se týče tohoto změní, tak jak to vypracoval pan Van Norden, tak eh, je to opravdu vynikající. Proč? Protože je to realistické, protože tam jsou eh, schrnuty návrhy na kompromis, zástupců všech skupin a opravdu odvedl obrovský kus práce. Tak, jak, tak místo, abychom Mm, eh, se snažili eh, pronikat eh, přes to, co je politicky korektní, tak se zaměřil na to, co je opravdu užitečné. Chceme-li implementovat mír, tak potřebujeme mír a chceme-li mít mír, tak někdy je potřeba zásah a to je taková odpovídající operace. Eh, jsou to mírové operace. Nemůžeme udržet mír tam, kde mír neexistuje a především tam, kde jsou hrůzy a porušování práv. Evropská unie eh, zareagovala eh, takovou viskózní neutralitou, protože Evropská unie nechce jít více nad rámec než to, co je pouhá policejní práce. Proto toto usnesení odráží realitu skutečné situace. Já si myslím, že e, ten text je opravdu výborný. Hovoří se tam nejenom o obecném metafyzickém respektování lidských práv, ale také se tam tvrdě e, vyžaduje v případě vojenských struktur, které potom, co se dopustí hrůz, ti vojáci a vrátí se domů a nic se nestane. Tady existuje úmysl opravdu z, ustanovit lidská práva, která jsou něco více než pouhá retorika, protože víme, že existují místa, kde vojáci se dopouští aktů, o kterých všichni víme a když se vrátí domů, po tom, co byly financováni Evropskou unii, tak se nic nestane. To je opravdu celá rozhodující. A potom na čtvrtém místě se hovoří o lepší operabilitě těchto misí. Hovoří se o tom, aby nedocházelo k duplicitě. Ta duplicita je konstantou v mezinárodních akcích, protože některé struktury dělají to tež. Ale zase je to ta věc eh, nefunkčnosti. Máme takové ty zprávy, které nás uspokojují, ale které vůbec nemají nic dočinění s realitou. Pohovořím třeba o té naše operaci v Mali. Eh, Mali, eh, tam, kde se eh, školili vojáci z Mali ze strany Evropské unie. To je úplná katastrofa, protože po dvou rocích školení jsme nebyli schopni vyškolit jeden batalion. To je jakoby takže to je jakoby, že jsme schopni udělat všechno, tak nakonec jsme neudělali nic. Ani jeden batalion jsme nevyškolili a až dojde k nějaké vojenské operaci, tak přeci tato musí být účinná. A ne, aby tady nás některé osoby informovaly o tom, co se dělá. A když já vám řeknu, jeden z těch eh, batalionů, když se musel postavit vojákům, kteří byli um, na úrovni pod nimi, tak byli účinní? Ne. Takže disciplina ohledně toho, co znalosti ohledně toho, co se tam děje a posouzení toho, co se dělo. To doposud neexistovalo, proto já zcela souhlasím s kritickým duchem zpravodaje, pokud jde o tvrdá slova, protože ta situace od nás vyžaduje e, tvrdá slova. A nyní osobně něco řeknu panovi Fanovi Ordenovi. Málo kdy jsem se setkal s člověkem, který je tak schopný cítit se do situace a že je schopen otevřít své kritérium k eh, hlediskům ostatních a bylo opravdu velmi jednoduché s ním pracovat a bylo mi ctí. Thank you, sir. Mr. Kuzo is... Eh, Děkuji. Pan Kuzo je stínovým zpravodajem za GUE. Prosím, máte slovo. Gracias, Děkuji vám, paní předsedkyně. My z GUE jsme eh, nepředložili pozměňovací návrhy, ale připravíme zprávu, menšinovou zprávu, kterou zašleme. Thank you. Děkuji, paní Valero, stínová zpravodajka za zelené. Děkuji vám. I já bych chtěla souhlasit s tím, že byla odvedena dobrá práce ze strany fan, pana Van Ordena. Myslím si, že před námi je vyvážený text, který se zaměřuje na důležité aspekty, což už zmínili jiní řečníci přede mnou. Já jsem se dívala na kompromisní návrhy, které jsem dnes dostala a mám radost z toho, že tolik z našich pozměňovacích návrhů se do nich dostalo. Nestihla jsem se podívat na všechny kompromisy, takže nemůžu říci, jak eh, se k ním postavím, ale předpokládám, že ještě proběhne schůze stínových zpravodajů, kde budeme moci diskutovat o různých názorech eh, různých frakcí a dospět k dobrému textu Zajména mám radost z nového odstavce 14a, e, který se zabývá sexuálním zneužíváním. A sexuálním zneužíváním abuse anglicky. To si myslím, že je velice dobře, že se do té zprávy dostalo. Děkuji panu Van Ordenovi a doufám v další dobrou spolupráci. Pane Van Ordene, chtěl byste si nyní vzít slovo, abyste odpověděl na všechny tyto eh, připomínky? Děkuji, paní předsedkyně. Já si velice vážím všech poznámek a postřehů eh, kolegů. Jsem vděčný panu Nartovi a paní Valero eh, za jejich slova. Právě také kostinovému jako stínovému zpravodaji z EPP. Ano, eh, udržet si zaměření na to, co je tématem této zprávy, to je to nejdůležitější. Já se pokusím eh, zorganizovat schůzi stínových zpravodajů, abychom mohli rychle podiskutovat o nejlepším postupu, ale doufám, že to, co máme v kompromisních návrzích, eh, se setká víceméně s vaší podporou. Pak to máme v několik drobnějších potíží, které určitě snadno odstraníme. Děkuji vám. Tím se dostáváme ke konci druhé rozpravy návrhu zprávy eh, pana eh, Van Ordena. Chtěla bych vám připomenout, že její přijetí ve výboru AFET se plánuje na 18. dubna a poté na plenárním zasedání se o ní bude hlasovat v červnu. Má někdo něco k bodu různé? Děkuji, jestli ne. Pak ještě oznámím, že příští schůze se bude konat 20. a 21. dubna. Děkuji vám.